meine sehr verehrten Damen und Herren. Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně a milí kolegové. Ještě jednou, vážení dámy, vážené dámy, vážení pánové, prosím, usaďte se tak, abychom mohli zahájit schůzi výboru Jury, buď zahájit, či v ní pokračovat, podle toho, jak si to chcete vyložit. Nejdříve na začátek schůze vám musím sdělit eh, výdejší schůze koordinátorů. Rozhodli jsme se, že paní kolegyně Regnerová se straně pravodajkou pro téma ženské kvóty. Je to ta směrnice o ženských kvótách v dozorčích radách a v neexekutivních eh, výborech. Dále, co se týče směrnice 96 lomeno která se týká vysílání pracovníků v oblasti služeb. I zde jsme jmenovali zpravodaje. Dále jsme se rozhodli na tom, že případy Stojanov a Uspaskyč, to jsou případy zrušení imunity, že tyto případy se vyřídily tím, že oba dva kolegové odchází z parlamentu a že to takto e, sdělíme předsedům. Pak jsme potvrdili to, že dnes se budeme zabývat právním základem návrhu Evropské komise, který má za cíl bojovat proti podvodu, který jde na úkor finančních zájmů Evropské unie, a to pomocí trestního práva. Řekli jsme si včera, že se tím budeme zabývat dnes na schůzi, později. Dále jsme se rozhodli na tom, že chceme formálně požádat výbor pro vnitřní záležitosti, aby v rámci setkání s paní Redingovou, kde se bude jednat o přeskubu v polovině období Stockholmského programu, aby oni pozvali i členy výboru Jury. Dále jsme se rozhodli, a je to článek 51, že ten přeskum polovině období Stockholmského programu, že se ním tedy budeme zabývat. Rovněž chceme podle článku 51 dát žádost v oblasti ženských kvót, abychom abychom byli stejní, abychom byli rovnoprávní, tedy příslušní společně s výborem FAM. Dále jsme se rozhodli na tom, že právní službu nepožádáme o písemné vyjádření k patentovému balíčku, protože jsme se většinově dohodli na schůzi koordinátorů, že nám to bylo včera vysvětleno v dostatečné míře právní službou. Dále současně poprosíme o to, abychom dostali povolení uspořádat slyšení o tématu zpráva kolektivních práv a aby toto slyšení se konalo v únoru 2013. To je formální věc, to je povolení jistě dostaneme a to slyšení budeme moci uspořádat. To jsou sdělení, které pro vás mám. Veškeré ostatní otázky jmenování zpravodajů jsme odložili na další schůzi koordinátorů, protože frakce ještě mají potřebu eh, o tom jednat. Tolik z mé strany sdělení předsedů, které se týká včerejší schůze koordinátorů. A jako další zde máme hlasování. Máme na pořadu jednání bod 12 a to je hlasování o zprávě kolega Baldasere jde, na se tam o koncese. Nevím, zda kolega Baldasere by si přál to na úvod vysvětlit. Ne, takže můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Paní kolegyně Kastex ještě mne poprosila o slovo je stínovou zpravodajkou sociálních demokratů. Prosím. Ano, pane předsedo, já jsem vás nejdříve chtěla informovat o tom, že vzhledem k tomu, že tady není pan Berlinger, tak já budu dávat signály k hlasování a uvidíte především, že jsem stáhla určitý počet pozměňovacích návrhů 60, 71, 73, 74, 75, 76, 77 a pozměňovací návrhy 90, 91, 92, 93, 94 a 95. Tak eh, to odlehčí to hlasování. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Sekretariát si vše zapsal a v průběhu hlasování mne na to bude upozorňovat, pokud bych to přehlédl. A nyní tedy se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 49, paní Regner, to je toho, že celý návrh komise se vrací zpět. Takže o tom budeme hlasovat jako první. Kdo je pro, prosím, zdvihněte ruku. Kdo je proti? Většina je proti, takže ten návrh je zamítnut a jsme u návrhu 78 paní Kastex. Kdo je pro? Proti? Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 79 paní Kastex, je pro? Zvihněte ruku, je proti? Většina proti a bylo to tedy zamítnuto a jsme u návrhu číslo 80 odpadá, 81 rovněž, je to vyřízeno. Takže jsme u návrhu, respektive u kompromisu číslo 1. Kdo je pro kompromis 1, prosím zvihněte ruku. Proti byl schválen. 82 odpadá, 83 pro proti elektronické ověření, pro mě to nebylo jasně. Elektronicky ověřujeme návrh číslo 83 Busoj. Fino, co je? Dva hlasy chybí. Ta warten takže ještě počkáme. Dva hlasy, není to jenom paní Kastex. Takže máme 18 odevzdaných hlasů. Zdá se, že tady někdo zapomněl svou hlasovací kartu. Ještě jednou se ptám, hlasovali všichni dobrá, takže ukončím hlasování. Takže to bylo velice jasné. 16 pro, 2 proti. A jsme u čísla 84 Castex pro, proti, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, přijato. Kdo se zdržel? Tady vzadu, dobrá. Takže 86 paní Castex, to je vyřízeno. 80 jsem rovněž, 90 byla stažena, 91, 92, 93, 94 rovněž staženo, 96 je další návrh, o kterém musím. 90 stažena nebyla, promiňte. Tedy 90 nebyla stažena, říká předseda, takže hlasujeme o 90, kdo je pro. Prosím, zvihněte ruku, kdo je proti. Většina proti, bylo to zamknuto. A jako další mám na seznamu 96, kdo je pro. Proti Prosím pro. Kdo je pro? 96 proti. Schváleno. 16 pro. Proti. Schváleno. 96 pro. Promiňte, říká pan předseda. 98 pro. Pro. Kdo je pro 98? Proti budeme to muset elektronicky ověřit. Je to číslo 98. Ja, haben bis 18, haben jetzt nicht. 18 členů stisklo tlačítko, já se ještě jednou ptám, hlasovali všichni? Takže hlasování nyní ukončíme. Nyní. Teď ukončuji. 13 proti, 6 pro. Bylo to zamítnuto. Jako další číslo 101 paní Kastex pro, proti. Feld und 100 odpadá, 99 rovněž odpadla, podle mého sestumu 101 je další návrh, o kterém musíme hlasovat, takže kdo je pro 101? Proti? Zamítnuto 102 pro, proti, zamítnuto 103 pro, proti, zamítnuto 17 pro, proti, schváleno kompromis 2 pro, proti, schváleno. 107 kastex pro, proti, zamítnuto, zamítnuto. 104 je vyřízen, 120 pro, proti, zamítnuto, 121 pro, proti, zamítnuto, 122 pro, proti, zamítnuto, 123 pro, proti, zamítnuto, 124 pro, proti, Budeme to muset elektronicky ověřit. Ještě jednou elektronicky o návrhu číslo 124. OK. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Bylo to těsné. 10 proti, 9 pro, zamknuto. 125 pro, proti, byla to tatáž většina, ale raději to ještě eh, elektronicky ověříme. 125. Elektronické hlasování. A nyní máme opět 19 hlasů, končím hlasování. To též 10 proti, 9 pro, zamítnuto. 126 pro, proti, většina proti, do 127 pro, proti, opět zamítnuto 128 pro, proti, zamítnuto 129 pro, proti, většina proti, zamítnuto 130 pro, proti, zamítnuto 131 pro, proti, Řekl bych, ale musíme to ověřit. Elektronicky ověřujeme číslo 131. Tři, 13 proti 6 pro, takže to bylo relativně jasné. 132 pro, proti, zamítnuto. 133 pro, proti, zamítnuto. 134 pro, proti, zamítnuto 135 pro, proti, zamítnuto 136 pro, proti, zamítnuto 137 pro, proti, schváleno 138 pro, proti, zamítnuto 139 pro, proti, zamítnuto 140, 141, 40 a tak dále. Identické jsou všechny pro, proti, schváleno. 144 čtyřicet pro, proti. Elektronicky ověříme číslo 144. 11 dagegen. 11 proti, 8 pro, zamítnuto. 145 pro, proti, schváleno. 146 pro, proti, zamítnuto. 147 pro, proti, schváleno. 148 pro, proti, schváleno. 149 pro, proti, schváleno 150, kdo je pro, proti, zamítnuto. 151 pro, proti, schváleno. 152 pro, proti, schváleno. 24 pro, proti, elektronicky ověříme číslo 24. 10 pro, 9 proti, schváleno. 153 bylo staženo, 154 pro, proti, zamítnuto. 155 pro, proti, zamítnuto. 156 pro, proti, zamítnuto. 25 pro, proti, schváleno. 157 pro, proti, Zamítnuto 26 pro, proti, schváleno 27 pro, proti, schváleno 28 pro, proti, schváleno 29 pro, proti, schváleno 30 pro, proti. Nebylo to jednoznačné, tedy Elektronicky ověřujeme návrh číslo 30. Třináct pro, šest proti, takže to jednoznačné bylo. Takže jsme u čísla 31 pro, proti, přijato 32 pro, proti, přijato 33 pro, proti, Přijato. 34 pro. Přijato. 35 pro. Proti. Přijato. 36 pro. Proti. Přijato. 37 pro. Proti. Přijato. 38 pro. Proti. Přijato. 39 pro. Proti. Přijato. 40 pro. Proti. Přijato.

ta odpadá, takže 45 pro. Budeme to muset elektronicky ověřit, je to návrh číslo 45. Elektronicky ověřujeme. 15 dafür. 15 pro, nikdo proti, 40 drželi. To je tedy více než jednoznačné. Tímto odpadá 161 a jsme u čísla 46 pro. Proti? Schváleno. 162 odpadá, 47 pro, proti, schváleno, 48 pro, proti, schváleno, 50 pro, proti, schváleno, 51 pro, proti, zamítnuto, jednička pro, proti, schváleno, dvojka pro, proti, schváleno, trojka pro, proti, Schváleno čtyřka pro. Proti. Schváleno. Kompromis 3 pro. Proti. Schváleno. Pětka pro. Proti. Schváleno. 55 pro. Proti. Zamítnuto. 56 pro. Proti. Zamítnuto. 57 pro proti, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, schváleno. Sedmička. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Osmička pro? Proti? Schváleno. 50, 61, promiňte. Pro, proti? Zamítnuto. 62 pro, proti, schváleno. 63 pro, proti, zamítnuto. 64 pro, proti, zamítnuto. 9 pro, proti, elektronicky ověříme, ověříme číslo 9. 10 dafür. 10 pro, 9 proti, tudíž schváleno. Desítka pro, proti, schváleno. 65 a 66 pro, proti, zamítnuto. 67 pro, proti, schváleno. 68 pro, proti, elektronicky ověříme číslo 68. 9 pro, 10 proti. Zamítnuto. 69 pro. Proti. Schváleno. 11 pro. Proti. 12 pro. Proti. Schváleno. Už se blížíme ke konci. 13 pro. Proti. Schváleno. Kompromis 5 pro. 5 pro, proti, schváleno. 15 pro. 15, ano, bude pro. Proti, schváleno. A nyní stanovisko jako celé budeme hlasovat elektronicky jako vždy, tedy závěrečné elektronické hlasování je tímto zahájeno. 14 pro, 3 proti, 2 členové se zdrželi. Blahopřeji panu zpravodajovi. Tímto jsme eh, toto, tento text takto přijali v pozměněné podobě. Jako další máme na pořadu jednání text kolegy Stojanova a myslím si, že můžeme opět rovnou zahájit hlasování. Návrh číslo 1, pro? Proti? Schváleno. Dvojka pro, proti, schváleno. Trojka pro, proti, schváleno. Čtyřka pro, proti, schváleno. Pětka pro, proti, schváleno. Šestka pro, proti. Budeme to muset elektronicky ověřit šestku. Máme pouze 17 vzdaných hlasů. Je to pozměňovací návrh číslo 6 bodů. 10 pro, 9 proti, tedy schváleno. Sedmička, kdo je pro? Proti. Budeme to muset elektronicky ověřit i sedmičku. Sedmička. So 12 to... 12 pro 7 proti. Bylo to přijato. Osmička pro. Proti. Většina proti, takže zamítnuto. Devítka pro. Proti. Elektronicky ověříme devítku. 14 dafür. 14 pro, 5 proti, bylo to schváleno. Desítka pro, proti. I to budeme muset ověřit elektronicky. Zehn dafür. 10 pro, 9 proti, schváleno. 11 pro, proti. I toto budeme muset elektronicky ověřit. Dafür. 11 pro 8 proti schváleno. 12 pro. Proti. Bylo to zamítnuto. A nyní hlasujeme o textu stanoviska jako o celku, a to elektronicky. 17 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel, bylo to takto přijato. Blahopřeji panu zpravodaji. A jako další máme eh, zde zprávu kolegyně Rebeky Taylorové. Můžeme i hned zahájit hlasování, či chcete něco podotknout? Ne, dobrá. Takže jsme u číslo jedna Baldasare pro, pro proti. Přijato. Dvojka z Perony pro, proti Zamítnuto. Trojka pro. Proti. Schváleno. Čtyřka pro. Proti. Schváleno. Pětka. Oddělené hlasování první část, kdo je pro, proti. Schválena druhá část, kdo je pro, proti. A budeme to muset elektronicky ověřit. Je to druhá část pozměňovací návrhu číslo 5. 10 dafür. 10 pro, 9 proti, bylo to přijato. Návrh číslo 6 pro, proti, zamítnuto. Sedmička pro, proti. Ještě jednou, sedmička, kde? je pro, proti. Elektronicky ověříme, je to číslo 7. 10 pro, 9 proti, tedy přijato. Osmička pro, proti. Řekl bych, eh, že to bylo podobné, ale raději to elektronické ověření. Osmička. Pro, proti, elektronicky, kdo je? 10 proti, 9, pro, 9 proti, promiňte, bylo to přijato. Kompromis číslo 1 ve znění, jaké máme uvedené na hlasovacím seznamu. Kdo je pro, proti? Schváleno. Jedenáctka. Perony pro, proti. Elektronicky ověříme. Ověřujeme číslo 11. Jeden chybí, alespoň těch kteří běžně hlasují, takže si prosím zkontrolujte, zda jste všichni stiskli tlačítko. Paní Regnerová, je to vše v pořádku? Tedy 10 pro, 9 proti. Bylo to takto přijato. 12 pro, proti. Schváleno 13 pro, proti. Schváleno 14 pro, proti. Schváleno 15 pro, proti. Elektronicky ověříme. Ověříme číslo 15. Neun dafür. 9 pro, 10 proti, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, schváleno. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování o celkovém textu stanoviska opět jako vždy elektronicky. 19 pro, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejně paní zpravodajkyně. A nyní se dostáváme. A nejdříve budeme dělat ten právní základ. Takže to je ten Evropský Fond pro přizpůsobení se globalizaci, paní Lichtenbergerová. Pokud si vzpomínáte, již jednou jsme tady o tom hovořili a tehdy jsme museli k, kvůli objasnění právního základu, respektive kvůli hlasování ve výboru pro zaměstnanost vyčkat. Tak jsme učinili. Výbor pro zaměstnanost odhlasoval a zde jde o to, jakým způsobem budou eh, v rámci Fondu pro globalizaci zohledněny zaměstnanecké aspekty, jak budou upraveny, ne v nějakém konkrétním případě, ale všeobecně. E, nyní tedy z toho vyvozuji tento závěr. Konstatujeme, že odpovídající právní základ pro tu navrhovanou úpravu, tak jak to bylo také odhlasováno ve výboru EMPL, je to článek 175 smlouvy a e, tímto tedy se e, odpovídajícím způsobem Eh, právní základ mění. Děkuji. Má někdo ně, no, nějakou námitku, jiný názor? Není tomu tak. Takže se ptám, kde je pro. Prosím, zdvihněte ruku. Kde je proti? Nikdo. Zdrželi se. Jeden člen se zdržel. Takže by to bylo takto přijato. A jsme u druhého právního základu, o tom jsem již hovořil, že se k tomu dostaneme. Je to téma boje proti podvodům, ten odpovědící návrh, který se týká trestního práva. Prosím opět paní Lichtenbergerovou. Jedná se o otázku, zda různé trestní úpravy, a to podle trestního práva, mají v podstatě se dostat pod společnou střechu v rámci evropských zákonů, tak jak to máme v Lisabonské smlouvě ve článku 83, či zda budeme mít jednotlivé ustanovení o e, právním zákonu ke každému jednotlivému tématu a budeme to tedy přijímat jednotlivě. E, v této otázce panují rozdílné názory, zejména je třeba si uvědomit, že rada právě e, u zásahů do národního trestního práva je vždy velice citlivá, velmi citlivě reaguje. Není to pouze takový ten klasický předsudek té rady, že má pocit, že parlament že tedy že je proti všemu, co přichází z parlamentu, jak jsme toho byli svědky v posledních letech, ale má to také tento důvod, že ta vyváženost v jednotlivých národních právních systémech pomocí různých trestních výměr Eh, může být eh, z evropské úrovně nějakým způsobem ohrožena. A eh, potom by mohlo dojít k tomu případu, že by se muselo v každém jednotlivém případě to potom dolaďovat v rámci jednotlivých národních trestních řádů. Po analýze celé záležitosti jsem dospěla k názoru, že ta varianta Lisabonská smlouva článek 83 je lepší varianta. A to proto, že e, je to konzistnější postup. Respektive na základě tohoto můžeme si naplánovat konzistnější postup, ale jak říkám, máme zde i oprávněné námitky vůči tomuto, ale jak jsem řekla, pro další vývoj práva je to pro mě ta cesta, která je smysluplnější. Děkuji, prostě musíme to rozhodnout, říká předseda. Má někdo něco proti tomu? Není tomu tak, takže budeme hlasovat. Kdo je pro návrh paní zpravodajky? Prosím, kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže jsme to takto přijali. Děkuji. Sekretariál mne prosí o to, abychom to zopakovali. Takže ještě jedno, kde pro návrh paní Lichtenbergerové, prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? E, zřejmě nikdo, kdo se zdržel, rovněž se nikdo nezdržel. Takže to bylo takto jednomyslně rozhodnuto. Děkuji vám a dostáváme se k zprávě o subsidiaritě. Paní Tajn, prosím. O tom jsme ještě vůbec nehovořili, kolegové, měli jsme to na pořádní jednání minule, ale neměli jsme již na to čas. Jde o to, že náš parlament dostal vyšetřovací právo, tedy má právo zřižovat vyšetřovací výbory. A španělský parlament se obrátil na předsedu našeho parlamentu pana Šulce a ptal se, kdy eh, začíná plynout hluta pro eh, takzvanou žlutou kartu, tu výhradu eh, v otázce subsidiarity. A pan předseda nás pověřil úkolem, abychom my toto zjistili, abychom to zanalizovali a zjistili, jak to tedy vypadá přesně. Já sdílím názor právní služby v tom smyslu, že se jedná o interní postup. Není to žádné normální legislativní postup, spolurozhodování. Je to interní záležitost, totiž, že my si sami rozhodneme, jak chceme přistupovat k našemu právu na vyšetřování a zřizování vyšetřovacích výborů. Z tohoto pohledu žádná lhuta nepoběží, protože členské státy vůbec do tohoto zapojení nejsou. A to také sdělíme předsedovi parlamentu, řekněme mu, že tady žádná lhuta neběží, protože to není vůbec žádný spolurozhodovací postup a já navrhuji, abyste hlasovali s pluskem. Ano, to je naprosto jasné, když máme výhradnou kompetenci EU, tak prostě žádná subsidiarita není, z čeho by měla plynout. To vyvíjá z povahy věci, že není. Takže hlasujeme o návrhu paní Tajn, kdo je pro, prosím zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže jsme to takto přijali. Je to rozhodnuto, téma jsme vyřídili a jako další máme na pořadu jednání bod číslo 17. To je zpráva pana Baldasareho o evropském příkazu k obstavení účtu. Prosím, pane Baldasare, máte slovo. Der Pan Baldasare mezi námi není, takže to budeme muset odložit, ale tady máme celou řadu jeho zpráv. Takže se dostáváme jako další ke zprávě pana Karima. A to je ta směrnice o povinném auditu. Ten tady rovněž nejí. Takže pan Mesároš, ten mezi námi je výborně. Takže začneme jeho zprávou. Zpráva pana Mesárose, bod číslo 23. No a uvidíme, zda ostatní zpravodajové dorazí. <clears throat> Eh. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Élni fogok, természetesen teljesen még a, a kezdeti stádiumban van, tehát olyan mély beható analízis még nem csináltam, de szeretném a kollégákat erről informálni. Jsme v počáteční fázi teprve u tohoto tématu. Nemám pro vás eh, žádnou hlubší analýzu. Jde o rozhodnutí rady, kde jde o občanskou právní odpovědnost za jaderné škody, to je takzvaná vídeňská umluva z roku 63. A protokol uh, eh, měnící tuto umluvu jde tedy o občanskou odpovědnost za jaderné škody. V roce 63 řada členských států nebyla ještě členskými stranami této eh, členskými zeměmi této umluvy. Eh, jsou zde dva podobné právní nástroje, Vídeňská umluva z roku 63 a Pařížská umluva eh, z roku 60. Eh, obě mají několik protokolů. Některé členské státy jsou členskými stranami té či oné umluvy a příslušných protokolů. A některé jsou členskými stranami obou. Cílem je tedy změnit pravidla týkající se odených škod. Souvisí to především s fukušemskou katastrofou. A rádi bychom zavedli silnější ochranu těch osob, tedy, které eh, utrpí újmu, utrpí škodu kvůli jaderné katastrofě. Proto by bylo vhodné, aby členské státy EU se staly smluvními stranami této umluvy. Nemohou tak ovšem učinit bez eh, svolení Evropské unie. Maďarsko, Belgie, Česká republika, Polsko, Slovánská republika a Litva by tady mohly získat tento souhlas s tím, aby se stali eh, signatáři eh, dané umluvy. V postupu souhlasu bude muset tedy Evropský parlament dát svůj souhlas s tímto přistoupením k umluvě a Pojištění je také důležitým faktorem, ale e, tuto problematiku nebudeme řešit. Pokud tu máme někoho z komise, bylo by dobré e, si vyslechnout od komise, jaký je aktuální stav a možná tedy by nám komise mohla poskytnout další informace. Děkuji. Děkuji, takže dávám tedy slovo komisi aby nám dále osvětlila tuto záležitost. Kdo to bude? Prosím. Dovolte, abych odprezentovala souvislosti a cíl návrhu komise. Možná budu opakovat to, co již zmínil pan zpravodaj eh, Mesároš. V současné době tedy režim civilní odpovědnosti, občanské odpovědnosti za tyto škody eh, se řídí dvěma instrumenty, Vídeňskou mluvou, eh, změněnou v roce 1997 protokolem a Pařížskou umluvou o odpovědnosti třetích stran v oblasti eh, jaderné energie, opět změněný protokoly. Eh, obě umluvy mají podobné cíle a v hmotně právní oblasti mají podobné zásady, nicméně některé členské státy EU jsou smluvními stranami Pařížské umluvy, zatímco jiné jsou smluvními stranami Vídeňské umluvy. Protokol z roku 1997, který změnil Vídeňskou umluvu, eh, je předmětem tohoto návrhu rozhodnutí rady a má obzvláštní význam ve světle zájmu Unie, zájmu Unie a členských států, protože obsahuje lepší definici jaderné škody. Například e, nyní do toho spadá i environmentální škoda a zároveň e, prodlužuje e, lhůtu, v níž je možné předkládat nároky na odškodnění za škody Eh, kromě toho eh, tady, tady eh, jsou obsažena ustanovení o řešení sporů, o stanovení příslušné jurisdikce, o provádění rozsudků spadajících do rozsahu působnosti této omluvy. Tyto, tato ustanovení mají dopad na legislativu EU a na judikaturu u soudu, pokud je o vynocování rozsudku, což je obsaženo v nařízení Brusel 1. Vzhledem k tomu, že je zde tedy dopad na legislativu Evropské unie, má EU výlučnou pravomoc uzavírat protokol, přistupovat protokolu a členské státy již nemají možnost vstupovat do mezinárodních eh, smluvních závazků, které mají dopad na eh, vnitřní legislativu Unie. Ovšem eh, problém zde je v tom, že protokol nemá eh, doložku o regionálních eh, hospodářských organizacích, eh, která by umožnila Evropské unii přestoupit k protokolu. Za této situace by Unie výjimečně měla vydat souhlas s tím, aby členské stády ratifikovaly či přistoupily k protokolu a to v zájmu Unie. Jak jsem zmínila, domníváme se, že ratifikace protokolu je prospěšná pro případné oběti Eh, či poškozené té strany v rámci EU. Eh, proto také tedy rozhodnutí rady, které by eh, schvalovalo, aby členské státy, které jsou členskými stranami Judenské omluvy, přistoupily k protokolu. Tento postup není zcela nový, máme již precedens v této oblasti, na který si možná vzpomenete. Členské státy, smluvní strany tedy Pařížské omluvy, která je ekvivalentní omluvou v oblasti odpovědnosti jaderné škody, takže um, smluvní strany Pařížské omluvy v roce 2003-2004 také získaly svolení ehm, prostřednictvím příslušných rozhodnutí rady eh, podepsat a přistoupit tedy k eh, příslušným protokolům měnícím tuto umluvu opět ehm, v zájmu Unie. Eh, navrhované rozhodnutí Rady by se týkalo pouze těch členských států, které jsou smluvními stranami Vídeňské umluvy. Členské strany jež nejsou smluvními stranami Vídeňské umluvy nebo jsou stranami jak jsem zmiňovala, zmiňovala jiné podobné umluvy, to znamená pařížské, a tak na ty by se toto rozhodnutí nestahovalo. Také bych ráda upozornila na skutečnost, že tento návrh rozhodnutí Rady také stanoví, že členské státy učení prohlášení, jakmile budou přistupovat k protokolu. Toto prohlášení by zaručilo, že e, v Unii budou členské státy provádět e, interní pravidla EU o venocování rozsudků, které jsou příznivější než pravidla obsažená, ustanovení obsažená v protokolu. Pokud je aktuální stav legislativního postupu, mohu vás informovat, že jsme zahájili jednání o tomto návrhu v příslušné pracovní skupině Rady a budeme v těchto diskusích pokračovat na nadcházejících eh, zasedáních, například v prosinci. Ještě poslední věc, ta se týká nařízení Brusel 1 o čemž Evropský parlament nedávno hlasoval v plénu. Mohu zde poznamenat, že toto nařízení v Rikastu v hodně právní oblasti nějak nemění toto rozhodnutí rady, tento návrh rozhodnutí rady. E, děkuji za podporu parlamentu tomuto návrhu. Takže, Děkuji. Nikdo další se o slovo nehlásí. Ještě jednou, pan kolega Mesáros, přejete si ještě vystoupit? Dobrá, takže toto v podstatě můžeme pro dnes uzavřít. Já děkuji panu zpravodaji a také komisi. A nyní se dostáváme k bodu 17, ke zprávě kolega Baldasareho. Prosím. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Nebudu hovořit dlouze o obsahu tohoto návrhu, protože už jsme měli výměnu názoru 6.11. v našem výboru k této věci. Jen připomenu, že se jedná o nový soudní nástroj, který je alternativní k národním postupům, obezřetnostním postupům. Nese to název eh, příkaz, Evropský příkaz k obstavení bankovního účtu. Hlavním cílem tohoto návrhu je zajistit eh, nástroj v rukou tedy věřitele, aby bylo možné lépe zajistit tento úvěr a zabránit tomu, aby dlužník nepřevedl peníze na bankovní účty, které se nacházejí jinde, v jiném členském státě, než kde probíhá řízení. Tento evropský postup by měl být dostupný ještě předtím, než bude vydán exekuční příkaz v tom členském státě, kde se nachází dlužníka. A bude to tedy vydáno tak, aby se zajistil takový ten efekt té překvapení vůči dlužníkovi. Nástroje tohoto typu jsou opravdu důležité. Podle odhadu komise se tím umožní společnostem získat více než 600 miliard eur nedobytných pohledávek. Cílem je diskutovat o některých kontroverzních aspektech, aby bylo dosaženo co nejširší dohody v rámci našeho výboru i na meziinstitucionální úrovni. Jedná se o technicky legislativní opatření, které je velmi důležité pro rozvoj vnitřního trhu a byla by opravdu škoda, kdyby ten legislativní postup byl zpomalen obavami z novinek, které jsou v tomto postupu začleněny. Tento dokument řeší některé problematické aspekty, které se týkají obstavení. Definice, které zavádí nařízení, patří k těmto problematickým aspektům. Podle mě by mělo být vyjasněno znění takových věcí, jako jsou definice bankovního účtu a úvěru. Měli bychom si také položit otázku, zda je nutno do tohoto konceptu, do této definice bankovního účtu zahrnout také finanční nástroje, i když by to mohlo způsobit eh, problémy ohledně potenciální ztráty ze strany dlužníka. Pokud jde o úroky, které tyto finanční nástroje přinášejí. Pokud jde o definice, já si myslím, že je nutno zlepšit ustanovení tak, aby bylo nalezeno řešení, které se týká odpisu administrativních eh, nákladů, které nesou v těchto případech eh, banky a veřejné orgány v průběhu vydávání tohoto evropského příkazu k obstavení bankovního účtu. Úkol, který máme, je pokusit se co nejlépe vyvážit práva dlužníka a práva věřitele. Cílem návrhu je, jak už jsem říkal, překvapit dlužníka prostřednictvím postupu, který nepočítá s jeho přítomností. Ten dlužník není informován o žádosti ani není předem informován o e, vydání příkazu k obstavení účtu, pokud tedy věřitel o to výslovně nepožádá. Také se kladu otázku, zda by nebylo dobré vylepšit určitá ustanovení tohoto návrhu, aby se lépe vyvážela tato situace. V tom smyslu by bylo možné například provést určité změny, které se týkají posílení ochrany dlužníka v případě eventuálního zneužití postupu ze strany věřitele. Mohli bychom se podívat na určité aspekty, které se týkají důkazních prostředků v článku 11, anebo článek 16 a 17, eh, to se týká podmínek výkonu, aby se posílili, aby se posílila práva dlužníka a přesto byl zachován ten moment překvapení, který je zaručen tímto postupem. To je z mé strany vše. Teď eh, ponechám prostor kolegům, mají-li nějaké návrhy tak vás prosím, abyste přispěli k tomuto nástroji. A jakmile to bude možné, tak eh, se obrátíme na kolegy z kyperského předsednictví, aby nás informovali o vývoji této věci v radě. Už jsme se sešli, nedošlo k nějakému velkému pokroku, k nějakému velkému posunu, ale doufejme, že se to brzy změní. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát panu kolegovi Baldasare, paní kolegyně Tain, potom kolega Koferaty. Prosím, paní Tain. Já jsem stejně jako kolega Baldassare měla, či respektive mám velké problémy s tím takzvaným eh, efektem překvapení a zda je zde skutečně vyváženost mezi dlužníkem a věřitelem nemá žádný problém s obstavováním účtů přeshraničním, pokud skutečně máme v ruce příkaz, který je eh, vyma, eh, vyproveditelný, i když třeba ne, pouze předběžně, ale pokud ob, neexistuje žádný příkaz, pokud tady nebyla ani eh, vznesena žaloba, tak si myslím, že to je, že to je neslíchané. Vlastně jde to proti všemu, co já si představuji jako právní stát a myslím si, že to celé vlastně zve přímo zve k masivnímu zneužívání. Chci je poukázat na to, že nebylo provedeno hodnocení dopadu, jak si vždy vyžadujeme, a to v tak důležité oblasti, kdy věřitelé by mohli být masivně okleštěni e, ve svých právech. Je tady taková poznámka pod okraj, nebylo ovšem nic zveřejněno, zdá se, že byla provedena pouze nějaká anketa, nějaké šetření mezi podniky v rámci nějakého panelu podnikatelů. Zde se vyjádřilo e, 413 podniků, ale my máme 17 milionů údajně. 166 podniků v posledních 55 letech mělo přeshraniční konflikt. Tedy celoevropsky hovoříme o 660 podnicích, které měly nějaký problém. Milá komise, to je směšné. To je, to je oblast, kterou ani nelze nějak statisticky zachytit. Tady se mu čísla 0,00 to nelze ani vyjádřit číselně, takže mi tady chybí jakékoliv podstata, jakýkoliv základ pro to, abychom mohli rozhodovat o tom, jaké podniky a jaké soukromě věřitele tady měli skutečné konflikty. A druhá věc, představte si, že se to bude týká vás, jako soukromníka či jako malého podnikatele. Ráno se zbudíte, jdete do banky a zjistíte, že veškeré vaše bankovní účty, opravdu v extrémním případě půjde o veškeré, jsou obstaveny. Takže v podstatě nebudete schopni si ani koupit něco k jídlu. V Německu e, můžu zajít rychle k soudu a zeptat se, co se děje Eh, v Německu, já jsem to tak vždycky dělala pro své mandanty. Ještě týžden jsem zase zajela k soudu a tam mě alespoň řekli, co se děje, ale v tom našem případě to tak nebude. A když se bude jednat o malé podniky, které musí například další den již eh, vyplatit platy, tak prostě jejich pracovníci platy nedostanou budou sedět a čekat a nebudou mít vůbec žádné informace. Budou čekat na nějaký dopis z jiné členské země, kde alespoň bude obsaženo, kdo vlastně veškeré jejich účty obstavil. Ovšem to jim také mnoho eh, jak si jim nějak nepomůže, protože ještě nebude vůbec znešena zaloba. Teprve po 30 let dnech poté, co byly tedy e, požádáno o, o to obstavení účtů, e, bude vznesena žaloba, takže já budu měsíc čekat na to, kdo to vlastně byl, kdo mi ty účty obstavil. A ze své vlastní praxe jako advokát zkrátka vím, že existuje mnoho omylů, že když si nějaký věřit, nějací věřitelé se podívají do telefonního seznamu, mají prostě to jméno a říkají si, tak já to prostě zkusím, to jméno, to odpovídá, ten věk víceméně ano, tak to prostě zkusím, jestli to byl on. Máme tady eh, advokáty, kterým obstavili účty, protože v nějakém počítačovém systému Eh, se eh, došlo k omylu a eh, prostě se tam zaměnil věřitel za dlužníka opačně, k tomu prostě dochází. Do počítačových systémů se občas zadávají milné údaje, ale vy budete ve, skutečně v situaci, že veškeré vaše účty budou obstaneny a nebudete mít vůbec šanci se někoho zeptat, informovat se i hned o tom, co se vlastně děje, abyste vůbec měli nějakou představu, k čemu vlastně došlo, o co se jedná, a když to by, pokud to bude případ zneužití, například v případě, že eh, vás váš konkurent bude chtít poškodit, tak jste prostě jako podnik vyřízený, protože budete čekat dva, tři měsíce, než se celá věc vyřídí a to vás ekonomicky zrujnuje. Budete eh, opravdu v situaci, kdy budete moci svůj podnik zavřít. A když tady vidím, že 66 podniků mělo v minulosti skutečný problém, tak opravdu nechápu, nemohu to chápat. Jak budeme postupovat dále? Když se podíváme na to, kolik eh, řízení je skutečně opodstatněných. Já jsem si eh, dohledala čísla v Německu. Ze všech eh, žalob, jedna třetina žalob není vůbec opodstatněná. Tedy ze statistického hlediska můžete vycházet z toho, že jedna třetina veškerých případů obstavení účtu bude eh, naprosto neodůvodněná. Nebude tam vůbec žádný nárok na to účty odstavit, ale vaše účty budou celou dobu odstaveny, obstaveny a vy vůbec nebudete mít šanci se k tomu vyjádřit. Jde tedy o případy, kdy Dlužník bude zcela překvapen, kdy vůbec nebude mít možnost se k tomu vyjádřit. Pro něj to bude velice obtížná situace, on bude v Německu či kdekoliv jinde a z nějakého jiného členského státu, co já vím odkud, eh, mu prostě něco jaksi došlou a jak to známe, nebude to vůbec přeložené. Tam máme také právní mezery. I v občanskoprávní oblasti máme právní mezery, že tam vůbec například není povinnost něco takového přeložit. A já tedy jako dlužník budu mít práci s tím, jak, se, jak si to celé vyřídím. Například to bude z Lotyšska dopis. Já se budu muset obstarat právníka, veškeré mé účty budou obstaveny a já vůbec nebudu mít žádné finanční prostředky, nebudu si moci koupit nic k jídlu, nebudu moci zaplatit své účty, vyplatit platy svým zaměstnancům, eh, nebudu schopen zaplatit nájemné. A to je něco, co se strhne velice rychle. Takže já tady nechci eh, rozebírat veškeré ústavní problémy, které se s tím například pojí. Mnoho členských států vůbec nemá rejstříky pro to, kde by byly uvedeno přesně, kdo jaké účty kde má. V Německu to máme. Ale to je mm, opravdu pouze pro případy, kdy se jedná o tu nejzávažnější kriminalitu, trestní činy v oblasti terorismu, praní peněz a tak dále. E, opravdu v případech, kde se jedná o nejzávažnější trestní činy. Ale že tady v budoucnosti by byla možnost, aby veškeré účty normálních občanů byly vlastně přístupné e, jako informace pro někoho jiného, jaké vůbec existují, aby jiná osoba bude mít možnost vznést žalobu to je něco, co otvírá cestu pro tom, aby tady si někdo vydělával peníze velmi nekalým způsobem. E, například já se zajímám o to, jak vypadají určité účty někoho, tak ho prostě obviní z toho, že mi dluží peníze. Já vás tedy prosím, prosím, Musí to být napojeno na vykonatelný příkaz, alespoň předběžně vykonatelný. Musí tam prostě být nějaký reální základ. Alespoň musíme trvat na tom, aby již byla vznešena žaloba. Abych já, pokud mi někdo účty obstaví, i hned byla z toho získat informaci, kdo po mně vlastně co chce. Protože pokud se to zavede v této podobě, tak to je proti právnímu státu. Absolutně. Já jsem zcela proti. Jsem zcela proti, aby se obstavily účty, aniž by byl konzultován dlužník, aniž by existovala žaloba. Já když se na to podívám, tak stačí, když předložím kopii nějaké smlouvy, to má být dostatečné. Já jsem zcela proti tomu, aby toto bylo takto přijato a pokud to přijato bude, tak musíme rozhodně to propojit s celou řadou velice přesně formulovaných podmínek. Děkuji, pan Koferety. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Podle mě je návrh kolegy Baltasáreho velmi vyvážený. Komise dělá dobře, když vydává nařízení této oblasti. Samozřejmě chápu, že ta řešení, která zde chceme přijmout, jsou složitá, komplikovaná. Nicméně nerad bych, abychom kvůli této složitosti dospěli k závěru, že je lepší nic neudělat. Něco udělat musíme. Jaký je hlavní problém? To, co říkal zpravodaj, to znamená nevy, nerovnováha, která dnes existuje v návrhu komise mezi věřitelem a dlužníkem. Ty normy tak, jak byly napsány, dávají jasnou výhodu věřiteli, věřiteli na úkor toho subjektu, které, který objektivně se může jevit jako slabší, to znamená ten dlužník. Jde tedy o to vyvážit tento návrh především v oblasti některých specifických kapitol, které, jak bylo uvedeno, je možno v návrhu ještě posílit. My musíme odradit eh, věřitele od takových kroků, jako je snaha o obstavení účtu dlužníka, i když zde neexistuje žádný důvod pro tento krok. Například chceme, aby bylo povinné dát takový bezpečnostní vklad, to znamená, že věřitel už od počátku bude mít závazek, který potom bude muset dodržet, to znamená, Jednalo by se o určitou sankci v případě, kdyby se ukázal tento krok neoprávněným. Já si myslím, že kdyby tam byl určitý práh pro tento závazek, tak tím by se omezilo zneužívání tohoto nařízení ze strany věřitelů. Myslím, že by to od toho odradilo. Pokud jde o soukromí, o ty citlivé informace, které jsou k tomu potřebné, tak tam je třeba zjistit, které informace by to měly být a měly by být omezeny na minimum, aby i použití těchto informací nebylo zneužitelné. Je samozřejmě nezbytné, aby se některé informace předávaly, ale je také možné, zajistit, aby ty informace nebyly přehnané, pokud jde o předmět záležitosti, a především, aby tyto informace nebyly zneužity k tomu, aby se nenarušily finanční vztahy mezi zúčastněnými subjekty. Pak zde mám ještě jednu myšlenku, protože je pravda, že čas je v té věci důležitý. Jedná se o kroky, které mohou vést k tomu, že dlužníka omezí v jeho běžném životě. Takže jedna z možných cest, na rozdíl od toho, co navrhuje komise, by byla ta, že bychom neměli dva příslušné soudy, ale že bychom určili jediný příslušný soud a to by byl soud v členském státě, který celou záležitost spustil, celou věc zahájil tam máme také zaručeno, že to bude probíhat tedy u soudu s náležitými nástroji, nicméně ten hypotetický konflikt eh, se nám tím redukuje a stejně tak se redukují i ty lhuty. Jenom vám řeknu, z čeho jsem vycházel. Snažil jsem se dosáhnout rovnováhy, protože v návrhu komise tam úplně rovnováha není hrozí, že bude poškozena ta slabší strana. A my na to musíme dát pozor. A nesmíme se nechat ovlivňovat eh, tím, že se jedná o citlivou otázku a že je třeba věnovat velkou pozornost odhalování určitých nástrojů. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo kolega Bodu, prosím. Mulțumesc. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Podle mého názoru evropský příkaz k obstavení účtu je klíčový pro to, abychom zaručili, vnesli to větší jistotu do přezraničních právních vztahů. Pokud by takovýto postup, takovýto příkaz neexistoval, pak tím bude eh, trpět obchodní oblast, podnikatelská oblast, eh, věřitele vždy potřebují nějakou záruku, že se budou moci dostat ke svým penězům, pokud by se ten postup eh, zbytečně stěžoval, věřitel se tím dostane do stížené pozice. Myslím, že pro tyto případy potřebujeme konkrétní postup. Myslím si, že prvek překvapení je klíčový. Pokud by tento moment překvapení chyběl, pak by ten postup byl příliš neefektivní, až iluzorní. Od kolegu to již zasnělo. Potřebujeme nějakou záruku proti případnému zneužívání systému. Nicméně výchozí představa je taková, že musí jít o překvapení a zároveň tady třeba zabránit zneužití. I když říkám, že má jít o moment eh, překvapení, jak to znamená, že dlužník není nejprve předvoláván, a pokud je o e, případné zneužití, tak e, veškeré příkazy k obstavení účtu musí být vydávány na základě žaloby, podané žaloby. Pokud e, tento předpoklad nebude splněn, pak není možné přistoupit k příkazu k obstavení účtu. A dále si myslím, že je třeba, aby bylo povinně, povinně stanoveno, že orgán, který vydává evropský příkaz k obstavení účtu, také bude indikovat procento hodnoty procento částky, která má být eh, obstavena. Tedy jakou záruku jakou záruku je možné žádat od eh, dlužníka, pokud by se následně ukázalo snad, že došlo ke, ke zneužití eh, tohoto postupu postavení účtu. Takže ještě jednou, strany nejsou předvolávány, to za prvé. Za druhé, příkaz musí být vystaven paralelně s podáním žaloby a za třetí musí být procentně stanovena té vyšší záruky. Jde o mezinárodní právo soukromé, takže je třeba určit, které orgány jsou eh, kompetentní způsobile k tomu vydávat příkaz a také následně vydávat eh, soudní rozhodnutí ohledně žaloby. Dále pokud je možnost podávat žalobu, je, mělo by tedy možné podávat žalobu ke svému orgánu, který vydal příkaz, pokud eh, je dlužník v jiném členském státě, eh, musíme mít stanoven eh, postup tak, aby se mohl obrátit na orgán ve svém členském státě, a nikoli na stejný orgán, který, který vydával příkaz, tak, aby se snížily náklady. Uvidíme, Eh, jaká byla efektivita postupu se zahrnutím dvou různých soudů, dvou různých orgánů, které by vlastně řešily tu též věc, ten týž spor. Děkuji. Kolegyně Nýble. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat kolegovi Baldassare za jeho úvodní slova a za předložení pracovního dokumentu. Myslím, že, že je to dobrý základ pro naše další diskuse. Eh, nechci tady doplňovat veškeré ty argumenty a otevřené otázky, které jsme tady slyšeli od kolegů. Já jsem se přihlásila slovo pouze proto, protože jsem tady chtěla přijít s takovým podnětem. Týká se to otázky, jak vytvořit tu nutnou rovnováhu práv a zájmů mezi věřiteli, věřitelů a šuldníků. Zda by nebylo dobré, aby naše vlastní služby tady provedly hodnocení dopadu. Pokud komise k tomu přistoupila tak nedbalé, no tak eh, bychom měli využít naše vlastní kapacity a zadat si to interně. Já eh, jsem viděla u mnoha hodnocení dopadu i u jiných témat, která byla vypracována naším parlamentem a bylo to dobré a proto tady přicházím tedy s tímto nápadem, s tím podnětem, protože momentálně nejsme v situaci, kdy bychom to mohli již eh, jak si s konečnou platností rozhodnout. To, jakým způsobem dobře vyvážet zájmy věřitelů a dlužníků. Děkuji. Předseda, já jsem se sám dal na seznam řečníků. já si myslím, že doplňující hodnocení dopadu je smysluplné. Měli bychom tedy to takto sdělit eh, zpravodaji a stínovým zpravodajům a poradit se o to tedy s nimi a s koordinátory, protože je to téma, a paní Taj nám to tady velice dobře popsala, je tak závažné, že bychom skutečně měli provést naše hodnocení dopadu a to, co k tomuto předložila komise, je skutečně velmi omezené a je toho velice málo. E, k tomu vlastnímu podnětu, k tomu návrhu chci říci, že si myslím, že je smysluplné něco takového na vnitřním trhu mít Eh, protože to opravdu eh, tedy eh, si zjednoduše situaci k těch, kteří si chtějí přeshraničně takovéto pohledávky a nároky zajistit, ale musíme to tedy převést do oblasti právního státu, to je třeba říci. Musíme tam mít jisté zásadní elementy ochrany dlužníků, v podstatě to tady vše padlo, již to za za, začalo těmi zárukami, to bylo zmíněno, není možné, aby docházelo k obstavení účtu bez vykonovatelného rozhodnutí soudu, pak ty lhuty, já si myslím, že 30 dnů je příliš mnoho, bude to muset jasně zkrátit Dále je třeba, aby tady byla možnost mít právní prostředky, opravné prostředky, pomocí kterých se dlužník může eh, obrátit na jeho vlastní vnitrostátní orgány. Paní Tajn to také vysvětlovala. A pak, a to není vůbec žádný rozpor s tím efektem překvapení, je nutné, aby pokud tady dojde k tomu předběžnému ustavení, aby eh, ten, který je tímto postihnut, automaticky téměř v současné chvíli nebo o pár hodin později později či několik dnů, aby opravdu v do, do, dostupné době dostal informace, eh, co zatím stojí za tím obstavením účtu a kdo toto provedl. Tedy současně něco, takováto dopravná opatření podle mě nejsou v rozporu s tím efektem překvapení. Myslím si, že nás čeká ještě velký kus práce. Děkuji panu zpravodaji za pracovní dokument, které nás již vede správným směrem a my si budeme muset skutečně zvážit, jakým způsobem k tomu přistoupíme, jak přetvořit tento návrh tak, aby jeho konečná podoba splňovala minimální standardy právního státu a přesto byla účinná. Prosím. Pane předsedo, já jsem si vyslechl rozpravu a přiznávám, že jsem si nepřečetl ten materiál. Ale přesto si cením zprávy kolegy Baltasáreho. Jen taková obecná připomínka. Vzhledem k tomu, že tady usilujeme o rovnováhu mezi dlužníkem a věřitelem, tak si myslím, že toto je jasný předpoklad, který existuje úplně všude a já se opravdu divím, eh, že se o tom bavíme, protože pokud něco takového zajištěno nebude, tak by nemělo být vůbec možné zahájit nějaký takovýto postup. Takže pokud tento předpoklad nebude splněn, tak budeme muset eh, začít od začátku, protože si myslím, že takováto nerovnováha by nemohla nikde fungovat. Eh, je nutno poskytnout stejné záruky jak věřiteli, tak dlužníkovi, i pokud jde o čas který je spojen s tímto příkazem k obstavení účtu. Omlouvám se, byla to jen taková obecná připomínka eh, k tomuto eh, materiálu, který mě jinak zajímá. Děkuji mnohokrát kolegovi. Eh, přeje si k tomu něco podotknout komise? Prosím. Yes. Ano, děkuji, pane předsedo. A děkuji panu Baldasaremu za jeho pracovní dokument. Nejsem si jistá, zda nyní je ten pravý okamžik vstupovat do toho eh, z detaily ohledně těch jednotlivých bodů obsažených v pracovním dokumentu a které se objevily zde nyní v diskusi. Komise celkově se domnívá, že předložila návrh, eh, který je přiměřeně vyvážený mezi zájmy věřitelů a dlužníků. Jak na to pozorňoval pan poslanec Bodu, potřebujeme tedy účinný nástroj, jde o nástroj alternativní, respektive nástroj, který je napísan jako alternativa k vnitrostátním postupům. Eh, pokud to eh, příliš zatížíme, také věřitelé prostě nebudou využívat. Toto tady musíme mít na paměti až budeme zvažovat změny, pozměňovací návrhy k tomuto nástroji. Zároveň patrně víte, že v Radě jednání členskými státy vypadá tak, že většina členských států eh, také má eh, určité eh, obavy, pokud je o tedy vyváženost vztahu mezi dlužníky a věřitele. Komise je připravena tedy tuto rovnováhu znovu ošetřit na žádost členských států. E, e, Faktory, kterými se můžeme zabývat, e, proto abychom posílili práva dlužníka, aniž by ten nástroj byl zároveň naprosto neúčinný, je, jak říkal pan předseda, otázka té jistěné jistoty. Dále otázka o kompenzace, protože a odpovědnost je tedy za způsobenou škodu, protože pokud by se následně ten vznesený nárok ukázal být neopodstatněným, musel by musel by věřitel poskovat odškodnění a v takovém případě by se tady rozmyslel podobný postup. Dále se musím rozmyslet, zda tohoto postupu bude vstupovat v soudce, eh, protože to není pouze, nebo jak do toho vstupuje v soudce, protože eh, to není řízení vedené pouze tím eh, věřitelem, příkaz vydává soudce a vydá je pouze tehdy, pokud bude mít dojem, že je zde dobrá vyhlídka na úspěch v hmotně právní rovině, nebo ve věcné rovině tedy. Je to, to je problematika ochranných příkazů ve všech členských státech právě kvůli tomu, že se ta cena lehává, není za dostatečný čas k plnému vyhodnocení věci a ve zkráceném řízení se rozhodne na základě předložených důkazů. Pokud to soudce není přesvědčen, že je zde Eh, vyhlídka na to, že věc se uspěje u soudu, pak ten příkaz prostě nevystaví. Takže si myslím, že tento postup eh, skytá dostatečnou záruku. Dále pokud je o hodnocení dopadu, komise provedla hodnocení dopadu, které by mělo být eh, zveřejněno na našich webových stránkách společně s tím návrhem. Kromě toho také byla zadána externí studie, která by rovněž měla být zveřejněna na webových stránkách. E, vrátím se do kanceláře, až se vrátím do kanceláře, zkontroluji, zda e, je to na webu k dispozici tam, kde to má být, ale v každém případě samozřejmě jsem připravena předat tyto dokumenty parlamentu tak, aby váš výbor mohl zvážit tam zda e, zahájí svoje vlastní studie hodnocení dopadu. Samozřejmě to je postup, který obecně eh, vítáme, ale chci říci, že tady již byly eh, provedeny i další studie, než pouze ta, kterou zmiňovala kolegyně Tajnová. Bylo provedeno tady více studií, více analýz a eh, týká se to více do nebo zapojil se do toho více do společností a věřitelů než těch 66 zmiňovaných. zmiňovaných. Pan zpravodaj Baldastáre Eh, zmiňuje částku 600 milionů eur, což by tedy měla být přidaná eh, hodnota tohoto nástroje, jak vyplývá z hodnocení dopadu komise. Ale já vám tady ty eh, dokumenty předám. Ještě na závěr jsme rozhodně otevřeni diskuse s parlamentem o tom, jak zlepšit či změnit náš návrh takovým způsobem, abychom odstranili problémy, které vám tam vadí, zejména tedy pokud je vyváženost postavení věřitela dlužníka. Musíme mít pouze na paměti, že ten postup musí zůstat dostatečně účinný a dostatečně jednoduchý pro to, aby představoval přednou hodnotu také pro věřitele na jednotném vnitřním trhu. Děkuji. Děkuji komisi a na závěr má slovo pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji všem kolegům, kteří si vzali slovo a obohatili debatu. A doufám také, že přinesou spoustu pozměňovacích návrhů, které obohatí znění tohoto návrhu. Jinak je jasné, že ten nástroj je rozhodně účinný. Všechny studie dopadu na vnitřní trh tvrdí, že přes všechny kritiky, které tady už dlouho máme, svědčí o tom, že uživatelé nemají důvěru v nástroje, které mají zaručit, že přeshraniční smlouvy a přeshraniční dodávky budou dobře fungovat, protože takovéto záruky zatím neexistují. celá řada nástrojů obchodního práva i další nástroje slouží k tomu, aby dali zúčastněným stranám jistotu, že jejich obchody budou zaručeny, že jejich povinnosti vyplývající ze smluv budou dodrženy. Tady se snažíme realizovat nástroj, který bude fungovat eh, ve fázi, kterou už teď můžeme označit za patologickou. Tady nejde o to, že by dlužník nevěděl, co se děje. Dlužník určitě bude vědět, že probíhá řízení, už pravděpodobně má rozsudek eh, a často už eh, má nějakou dohodu nebo nějakou transakci nebo nějaký dokument, který osvědčuje ten eh, jeho dluh. To není tak, že nějaký drobný řemeslník v Itálii najednou zjistí, že má obstavený účet. On ví, že se něčeho dopustil, ví, že se něco děje. Takže je zde celá řada záruk, které jsou naplánovány i v tom textu a my se musíme podívat na to, jak je ještě posílit. Musíme se podívat na to, jak to udělat, aby ten nástroj byl účinný a zároveň abychom zaručili dlužníkovi jeho práva ale musíme je zaručit také věřiteli. Jinak si nemyslím, že by to byl jediný nástroj v národních eh, právních řádech, který by byl tedy uplatněn bez přítomnosti té druhé strany. I některé třeba naléhavé postupy které se týkají hranic a tak podobně. To jsou všechno věci, které jsou eh, charakterizovány nepřítomností druhé strany, protože se jedná o naléhavé postupy a v této chvíli Soudce musí posoudit nejen oprávněnost nároku věřitele, ale musí také posoudit, zda zde jsou nějaké naléhavé okolnosti, zda dlužníkovi hrozí, nebo tedy věřiteli hrozí, že ten dlužník podnikne nějakou akci, aby se vyhnul zaplacení, že přesune ty své prostředky a tím pádem nebude zodpovědný za ty povinnosti, které vyplývají eh, ze smlouvy, kterou předtím uzavřel. Takže já souhlasím s kolegy, kteří říkají, že třeba se více zamyslet, musíme najít řešení, abychom lépe vyvážili tu situaci. Už tam prvky rovnováhy jsou v tomto textu. Pokud jde o hodnocení dopadu, tak se podíváme na to, jaké informace dostaneme od komise, od, od komise ty poslední informace, tak abychom si udělali širší představu. Ale myslím si, že už teď, když posoudíme špatné fungování našeho vnitřního trhu, tak je nám jasné, jaké jsou důvody proč by nějaký podnik chtěl mít další, efektivnější, rychlejší nástroj, aby si zaručili tu svou pohledávku. Všechny vaše návrhy jsou velmi cenné a tady v Evropském parlamentu se pokusíme jako vždy dobře odvést svou práci v tomto výboru a budeme doufat, že i v radě si uvědomí, jak je důležité mít nástroj tohoto typu. Děkuji. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Děkuji kolegovi Baldasaremu. Tímto můžeme tento bod opustit. V lednu se k tomu vrátíme svět a budeme mít k dispozici pak někdy v lednu konečný na konečnou vězi návrhu a pan Baldasare ovšem pokračuje dál. Bod 18, sociální odpovědnost podniků a já zde vítám pana Hauta, který je zpravodajem pro toto téma s výborem EMPL, který je s námi v této věci jaksi zpět a to pomocí článku 50. Prosím, pane Meldazare, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě zdravím kolegu Hauita a děkuji mu za to, že mezi nás přišel. Rád bych předeslal něco ke konceptu sociální odpovědnosti podniku. V nové strategii v obnovené strategii komise je to definováno jako zodpovědnost podniků za jejich dopad na společnost. Myslím, že se jedná o velmi přesnou definici, velmi aktuální a užitečnou definici. Jak vyplynulo z výměny názorů před několika týdny, přístupy k sociální odpovědnosti podniků se vyznačují určitou opozicí mezi dobrovolností a povinností. Já osobně si myslím, že tato opozice je nevhodná. Především pokud se podíváme na to, jakým způsobem se rozvíjí strategie ohledně sociální zodpovědnosti podniku, já si myslím, že musíme tu debatu zasadit do kontextu, do širšího kontextu. Už od začátku musíme zachovat ten dobrovolný přístup, ale tam, kde je to vhodné a kde je to možné, je třeba také hovořit o opatřeních, která upraví odpovědnost podniku. Souhlasím tedy s definicí sociální odpovědnosti podniku, která byla dána. Je zde snaha o neutralizaci tohoto konfliktu mezi tím dobrovolným a povinným přístupem. Máme zde tři prioritní osy, na kterých jsme vystavili tento návrh zprávy. Za prvé si myslím, že je třeba posílit vztah mezi sociální zodpovědností podniku a konkurenceschopností. To neznamená, že jakýkoliv zásah, pokud o sociální odpovědnost, by mohl zvýšit eh, konkurenční výhodu podniku, ale určité akce mohou posílit eh, pozici podniku na trhu pokud umožní vytvořit hodnotu, kterou bude sdílet podnik, eh, jeho akcionáři a celá společnost. Týká se to především inovativních řešení, které umožní podnikům čelit sociálním a ekologickým výzvám, které máme dnes před sebou. Například podnik, který provádí inteligentní dopravu, používá odbouratelné materiály. Má struktury, které jsou zcela v souladu s předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Podnik, který používá ekologicky účinné produkty, produkty přátelské k životnímu prostředí, to všechno přináší přidanou hodnotu v rámci sociální odpovědnosti podniku a může to opravdu být velmi dobře slučitelné s konkurenceschopností. Pak zde existují také partnerství, partnerství mezi podniky. Kdy tato sdílená hodnota může být ještě větší. Druhá oblast se týká cíle, který je podle mě zásadní pro uskutečnění těchto kroků, a sice zlepšení transparentnosti. Bez vysoké úrovně důvěry mezi stranami nebude možné dosáhnout vzájemnosti, vzájemné důvěry mezi podniky, společností a spotřebiteli. A v tomto souhlasím s obecným cílem zlepšit transparentnost eh, postupy seberegulace a tržní prémie pro podniky, které jsou si vědomy své vlastní sociální odpovědnosti. Jedná se o zásadní opatření, která z dlouhodobého hlediska mohou pomoci zmírnit propast mezi očekáváním občanů a reálným chováním podniku, skutečným chováním podniku. Samozřejmě nesmíme ztrácet ze zřetele, to, že sociální odpovědnost má celou řadu rozměrů a nesmíme si představovat, že najdeme nějaké univerzální řešení. Musíme brát ohled na specifičnost trhu, na specifičnost jednotlivých odvětví a především, a to tady opakuji, protože si myslím, že kolegové se o tom také zmiňovali, musíme zabránit tomu, aby se z byrokratického hlediska nějak nezatížili, neprodloužili ty postupy které by mohly brzdit činnost podniku. Podniky musí být co nejsvobodnější a musí se sami rozhodovat eh, o svých krocích. To se týká především legislativního návrhu o transparentnosti a o informacích nefinančního charakteru. Jde o to vytvořit deontologický kodex pro seberegulaci a společnou regulaci. A konečně zde máme kapitolu, která se týká toho, co podle mě by měla být hlavní priorita. A sice zapojit do toho více malé a střední podniky. Jejich 90 v evropském průmyslovém systému. Paradoxně, ale je to třeba říci, velké podniky a střední podniky mají někdy dokonce celá oddělení, která jsou věnována sociální odpovědnosti podniku. Ty provádějí důležité iniciativy, hrají důležitou roli ve společnosti. Mnohem těžší je prosadit eh, tento koncept sociální odpovědnosti mezi malými a středními podniky a mikropodniky. Musíme najít nástroje, které umožní malým a středním podnikům řešit také sociální a ekologické problémy kolektivně, aby se omezily náklady a zdůraznili pozitivní dopady. Je nutné, aby komise definovala strategie sociální odpovědnosti, které budou v souladu s požadavky podniků, včetně opatření ad hoc pro mikropodniky. Zároveň je také nutné, aby veřejné orgány podporovaly šíření povědomí o sociální odpovědnosti mezi malými a středními podniky za využití různých prostředníků. Ty nástroje, které jsou navrhovány, jsou eh, velmi podrobné, jak je uvedeno ve zprávě. Pokud je o návrh stanoviska, tak eh, výbor EMPL bude řešit otázku sociální odpovědnosti z hlediska postupu k udržitelné obnově, tak tam jsem si myslel, že je důležité zamyslet se nad dopadem hospodářské krize na organizaci práce. Je nutné zjistit, jakým způsobem je možno podpořit udržitelnost a vzájemnost podnikatelských strategií a společnosti Zdůraznil jsem důležitost vícestranných platform a zároveň také je nutno říci, že i v této oblasti malé a střední podniky hrají důležitou strategickou roli vzhledem ke své blízkosti k území. Tam mohou právě šířit povědomí o sociální odpovědnosti a kolektivně přistupovat k sociálním a ekologickým výzvám. To je z mé strany vše, zase ponechám prostor diskusy a budu sbírat návrhy a komentáře kolegu. Připomínám, že lhuta k předložení pozměňovacích návrhů je 29.11. a těším se tedy na příspěvky k této práci, kterou právě provádíme. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu kolegovi Baldasarimovi. Nejdříve kolega Howard. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mne eh, pozvali na tuto diskusi ve vašem výboru. Eh, především děkuji panu Baldasaremu. Eh, moc dobře jsme se eh, neznali, než jsme začali pracovat na této věci, ale ta spolupráce mezi námi a mezi našimi kancelářemi běží velmi efektivně a řekl bych dokonce mezi našimi výbory, pane předsedo. Tato diskuse o společenské odpovědnosti podniků, sociální odpovědnosti podniků má celou řadu aspektů, takže myslím, že čím šířej to pojmeme v parlamentu, a podíváme se na to z různých úhlů pohledu, tak myslím, že eh, to vypovídá jen dobře o parlamentu je u nás osobně. Já chci ještě jednou ze srdce poděkovat panu Baldasteremu eh, za jeho spolu, za vzájemnou spolupráci. Eh, protože se musím vrátit do svého výboru, zůstanu tady nicméně, dokud budu moci na tuto diskusi. Děkuji, že jste mi dal slovo hned nyní a dotknu se bodu 18, tedy k bodům 18 a 19. 19, tam jsme vozili. A rád bych ještě zmínil, že se s panem Baldesárem do značné míry shodujeme na klíčových bodech jeho zprávy o stanoviska, například pokud je o stvrzení nové definice CSR v odstavci 4 nebo podpora platformy s více subjekty a vůbec těchto témat je odstavec 8. Dále doporučení významné roli zainteresovaných subjektů odstavec 9. Dále potvrzení veřejných eh, průzkumů důvěry, jak navrhuje komise ve svém zelení, to je ostavec 10, dále kodex osvědčených postupů. Já si myslím, že to je opravdu chytrý nápad, eh, kdy neříkáme eh, podnikům, jak by měly vypadat jejich dobrovolné kodexy, ale budeme mít určitou příručku, určité pokyny pro to, jak by měl vypadat takový kvalitní kodex. Já si myslím, že to je dobrý, dobrý nápad a Navazuje to i na pojetí komise autoregulace. Myslím si, že tady není zcela jasno v těchto věcech a myslím, že tato věc přispěje tedy k vyjasnění této koncepce a pan Baldassari tady toho dosahuje ve svém odstavci 17. Chci také rozhodně podpořit to, co zde zaznělo eh, ohledně malých a středně velkých podniků. Pro všechny členy tohoto výboru je velmi důležité si uvědomit, že malé a středně velké podniky jenom proto, že nemají eh, velké zdroje na eh, profesionální eh, zprávy na svém papíře o jejich sociální odpovědnosti. To neznamená, že tuto odpovědnost nevykazují a je potřeba, abychom si to uvědom, uvědomili. Tato diskuse naslouchá celá řada malých a středně velkých podniků a z hlediska výboru našeho pro zaměstnanost, stejně jako z hlediska vašeho výboru, Eh, chci říci, že souhlasím nejenom s, obsa- s obsahem ostavce 18, ale se všemi myšlenkami uvedenými mezi ostavce 18 a 23. Myslím si, že eh, tyto eh, myšlenky představují velmi dobrý základ pro to, jak postoupit dále u, té, u těch malých a středních velkých podniků. Také souhlasím s ostavcem 24, postup v souhlasu s mezinárodními standardy, dále ostavec 25, také souhlasím a po, potom ještě ve stanovisku potržení vzájemného prospěchu pro zainteresované subjekty u e, to to odstavec 1, a také podpora eh, myšlenky, kterou pan zpravodaj pan Vrotel nazývá mezinárodní dobrovolnická činnost. Eh, já, myslím, já jsem slyšela také jiný návrh eh, European Company Volunteering, to je evropské, evropské dobrovolné působení ve firmách. V každém případě je to dobrá představa Četl jsem také konkrétní studii ze své země od někoho, kdo se do zapojil. A e, návrhy, které bych zde chtěl případně učinit, také bylo obsaženo ve mém stanovisku za náš výbor, budou tyto k odstavci, budou čtyři, k odstavci 13, e, ke globální vůči pozici v oblasti transparentnosti, e, pokud je také o takzvané sustainability reporting, tedy výkaznictví v oblasti trvalé udržitelnosti. Já chci říci, že Evropská unie v této oblasti v tuto chvíli není světovým lídrem, e, to si nenalhávejme. A myslím, že z toho bychom měli vít. E, já jsem se e, za, já jsem já se účastním na činnosti příslušné Mezinárodní rady pro tuto oblast již řadu let. Jsou určité globální trendy. Já si myslím, že EU e prostřednictvím nového návrhu pana komisaře Barniera má možnost dohnat svět, ale e, představa, že bychom sehrávali vůči roli, s tím prostě nesouhlasím. Indie zavádí povinné e, podávání zpráv ze strany podniků o CSR. Čína to již také zavedla u státních podniků. Největší počet těchto zpráv máme právě od čínských podniků. Nyní je to již eh, povinná eh, složka výkaznictví například eh, v Malajzii, v Jižní Africe a tak dále u podniků kotovaných na burze. A začíná to být tady skutečně běžnou praxí. Existuje také francouzský zákon, nový hospodářský tedy, který toto řeší. A co je asi nejzajímavější, není nyní eh, dánská, eh, dánský systém, protože dánové toto zavedli povinně eh, na základě comply or explain, tedy buď se říct pravidly nebo vysvětlit, proč ne. Dánové to tedy zavedli, tak to nevládním organizacím se to nelíbí, ale podniky tedy mají možnost nepodávat výkaz, ale pokud tak určitě musí vysvětlit, proč. Ale postačí toto odůvodnění. V prvním roce 90 2%, v druhém roce 97% dánských podniků se však rozhodlo tyto zprávy začít podávat. A je to velmi eh, populární zákon v Dánsku. A já bych rád eh, vyzval členy tohoto výboru, aby se podívali na tuto konkrétní zkušenost a eh, Samozřejmě já souhlasím, že nechceme žádnou administrativní zátěž zbytečnou, v tom naprosto souhlasím, ale zároveň je možné pokročit dále eh, u výkaznictví ze strany podniku v této oblasti a těžit také eh, z mezinárodních zkušeností. Eh, já jsem na to upozornil, také pana komisaře Barniera a já si ho velmi vážím, ale rád bych upozornil, že asi do deseti let svět přejde na integrované výkaznictví a trvalá udržitelnost. Týká se to také investic a jejich návratnosti pro podniky, protože samozřejmě to všechno má i finanční aspekt, ale tato věc se stane globální normou a hlavní eh, orgány eh, ve světě, které stanoví eh, normy, se scházejí s příslušnými orgány ze strany podniků a tak dále. Máme nějakých 195 takovýchto pracovních skupin, jakých se. Já bych apelovala na pana komisaře Barniera, aby věnoval pozornost představě této koncepce té integrovaného výkaznictví, tak aby Evropa skutečně mohla zadávat také vůči roli v této věci. A doufám, že to promítne i do vaší zprávy našeho stanoviska. Pokud je odstavec 15 a 16 této souvislosti, tady bych jenom zopakoval to, že je třeba dosáhnout vyváženého textu, eh, který budeme eh, zasílat komisi. A pokud bychom to stanovili nezávazně, tak to si myslím, že v tuto chvíli by byl eh, chybný signál vůči komisi. Poprosil bych pana Baldasaru, aby se nad tím tady zamyslel, protože to, co dnes řekl ve své prezentaci, bylo bližší postoj, který bychom měli zaujmout. Eh, v každém případě chci říci, že tady bude eh, zpravodaj v tomto výboru pro eh, danou směrnici, až přijde jiný návrh. Já si myslím, že toto nemusíme tady do detailu nyní probí, probírat. Jsem rád, že toto, k tomu tak přistupuje pan jak k tomu tak byl přistupovat také, ale musíme vytvořit prostředí, kde legislativní návrh bude řešen konstruktivním způsobem pro, pro všechny strany. Doufám, že o to budeme usilovat. A ještě dvě poslední věci, pane předsedo, k 826. Tady eh, chci poprosit pana Baldesáreho, eh, aby se nad tím zamyslel. Samozřejmě podniky musí stát v popředí celého procesu. Eh, nikdo nemůže, rozhodně já bych nic jiného se nesnažil navrhovat, ale od sdělení komise z roku 2006 jsme se posunuli ke sdělení z roku 2012 a je třeba, abychom se, abychom se skutečně zaměřili na ten přístup založený na vícero subjektech zainteresovaných já se trošičku bojím, aby tady ten konkrétní text opět nebyl chybný signál vůči komise, takže by se na to pan Baldessar mohl, mohl podívat. A ještě na závěr, ještě k tomu stanovisku. Eh, pan Baldessar eh, to ví, chce, aby to viděl ostatní členové eh, výboru. Mezinárodní standardy z Loňska také pokyny OECD. Nicméně hlavní tady standardy mezinárodní byly odsouhlaseny v OSN Eh, týká se to také oblasti lidských práv a to v současné době není promítnuto do eh, tato eh, aktualizace není promítnuta do zprávy pana Baldasareho. Já bych byl rád, kdybychom se výrazně zasadili také o tyto principy. Zejména je zde otázka toho, zda korek schování, o kterém na který se odkazuje pan Baldassare, já to také navrhnu ve svém stanovisku, říkáme, že v pilíři, že pilíř číslo tři těchto hlavních principů je ten nejpřednější. Tedy v každém podniku, který má zaveden mechanismus eh, eh, sociální podnikové odpovědnosti, musí být stanoven také eh, postup pro stížnosti a tento postup musí plnit určitá minimální kritéria. To tedy zpracovala OSN a mimochodem na půdě OSN Mezinárodní organizace zaměstnavatelů, Mezinárodní obchodní komora či komory, tedy vlastně mezinárodní ekvivalent Business Europe a Eurochamber, se k tomuto připojili. Čili toto to, to rozhodně není eh, návrh, který by nějak eh, příliš obtížný pro podniky. Eh, naopak jde o tedy o, jak se již mezinárodní praxe nyní. Takže podpora lidských práv také v této, právě, v této zprávě, to bych byl rád, kdyby pan Baldasar zvážil jako možnost, ale jinak eh, naprosto bez jakéhokoliv váhání podporuji hlavní zaměření této zprávy. Těším se na naše další spolupráce a také na další eh, diskusy eh, s těmi kolegy ve vašem výboru. Děkuji mnohokrát. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Děkuji mnohokrát, kolegyně Taylor, prosím. Thank you, chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji panu Baldasaremu za jeho eh, prezentaci zprávy a stanoviska a panu Hawitovi za jeho prezentaci. Eh, je zde, myslím, několik klíčových bodů, které musíme zdůraznit, eh, když zvažujeme novou strategii pro společenskou odpovědnost podniku. Jednak je to zodpovědnost a transparentnost ze strany podniku, to je velmi důležité. A dále aplikace nové definice CSR, kterou předložila komise, je to velmi snadno srozumitelná definice Jeden důležitý aspekt, který musíme zvážit, když eh, projednáváme nefinanční výkaznictví, eh, tak, tak to je eh, přeskum směrnice o, o účetnictví a transparentnosti, které, což není tady běží. Projednává se nyní um, přepracování těchto směrnic tak, aby se doplňovaly a nebyly ve střetu dále. Audit výkaznictví v velkých podnicích to bývá zavedeno, ale jenom asi v cirka tisíci cirka asi třetině nebo tisíce ze třech tisíc velkých podniků, takže ne ve většině. Dále, eh, pokud jde o eh, typ poskytovaných informací, eh, často se liší, často jsou informace příliš obecné a někdy se zaměřují pouze na jeden aspekt, například dopad na životní prostředí nebo pouze na sociální oblast. Není to dostatek pro to, aby se zlepšila důvěra investorů a spotřebitelů. Takže nefinanční informace musí být více systematické je třeba také spostavit to, aby eh, případné povinné stanovení eh, poskytování takových informací eh, nebylo přílišnou zátěží pro, podniku, pro podniky VIS, tedy například ten dánský, dánský přístup. Doufáme, že podniky to budou akceptovat a říkám si, zda by komise nechtěla zavést přechodné období předtím, než nefinanční výkaznictví bude zavedeno povinně pro podniky. Tím by podniky měly čas připravit se interně na přechod na nový systém předtím, než budou muset začít podávat zprávy o trvalé udržitelnosti. To by mělo podnikům usnadnit tento přechod a také doufáme zlepšit kvalitu podávaných informací. A k poslednímu bodu ráda bych se připojila k tomu, co říkal pan Baldasár ohledně malých a středně velkých podniků. Já naprosto souhlasím, že je klíčové, aby komise eh, vzala v potaz princip eh, Think Small First, tedy nejprve myslíme v malém, Eh, řada poněkud tak postupuje, aniž by si to uvědomovali eh, ve své každodenní a je třeba tedy eh, význam této zásady také jasně uznat a těším se tady na další spolupráci s kolegy a panem Baldasarem na tomto stanovisku. Děkuji. Děkuji, kolega Koferaty, prosím. Grazie, presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já stejně jako zpravodaj se domnívám, že konečně máme před sebou návrh komise, který chce rozetnout ten uzel, který v posledních letech způsoboval blok při přijetí postupu v oblasti sociální odpovědnosti podniku. Ten uzel nebo ten blok se týká povahy sociální odpovědní, odpovědnosti podniku, to znamená, zda má být dobrovolná nebo povinná. V průběhu času jsme viděli, že některé velké podniky, především tedy velké podniky, přijímaly postupy v oblasti sociální odpovědnosti podniku. Podávali skvělé zprávy v oblasti sociální odpovědnosti a přijímali odpovědnost za zcela nevýdané věci, například eh, za znečištění Severního moře, protože používali lodě, které nesplňovaly bezpečnostní požadavky, a nebo bylo objeveno, že třeba jejich sociální odpovědnost jim nebránila v tom, aby u subdodavatelů nechali pracovat děti. Je ale jasné, že incidenty tohoto typu vedly k tomu, že tyto podniky přišly o dobrou pověst a byly potrestány trhem. A to je samozřejmě dobře, ale vrhlo to dlouhý stín na všechny ty postupy, které se snažíme zavádět už od počátku 90. let. Tam se objevily první náznaky v Bílé knize. Komise nyní navrhuje definici sociální odpovědnosti, která podle mě jde správným směrem. Neřeší otázku povinnosti či dobrovolnosti, ale zpřísňuje podmínky činností, které se týkají na jedné straně zúčastněných stran, zainteresovaných stran a na druhé straně podniku. Jakmile je tedy závazek tím podnikem přijat, tak se stává povinným. To je velmi důležité. Z důvodu, které tady už zmínil kolega Baltazar. Já doufám, že to výbor EMPL nesmete ze stolu, to říkám opravdu zcela upřímně. Je zde problém, který se týká chování podniku. Když nějaký podnik přijme sociální odpovědnost, tak ve své organizaci práce nemůže mít modely, které jsou v rozporu s touto deklarovanou odpovědností. Chci to říci jasně. Pokud nějaký podnik, především v době krize, jak se to stává i v Evropě, odměňuje velmi vysokými odměnami své vysoké řídící pracovníky, ale rozdíl mezi platy řadových zaměstnanců je opravdu obrovský. Pokud eh, nadužívá různých prémií na úkor běžného odměňování, je to podnik, který může vyhlašovat sociální odpovědnost, jak chce, nicméně má organizační postupy, které jsou v přímém rozporu s touto deklarovanou odpovědností. Ta organizace podniku musí být transparentní a musí to být jedna z věcí, která bude poskytnuta všem zainteresovaným stranám, protože jinak nebudeme mít efektivní politiky. A stejná úvaha platí pro daňovou politiku. Italský podnik, který se rozhodl v těchto dnech, že jednu svou důležitou činnost přesune do Nizozemska, protože v Nizozemsku bude platit nižší daně. Pokud jsou přijata tato kritéria, pokud jde o odpovědnost podniku ke státu, k daním, které odvádí, tak takovýto podnik rozhodně nemůže být považován za podnik, který plní kritéria sociální odpovědnosti. Jednak je zde otázka vnitřní organizace, ale je zde také otázka vztahu, vnějšího vztahu k institucím, k institučním úrovním. Je důležitá jedna věc, na kterou zde upozornil zpravodaj, a sice, povinná by měla být nejen tedy sociální odpovědnost nebo používání norem sociální odpovědnosti, ale zveřejňování nefinančních informací ze strany podniku, především ze strany velkých podniků. Protože právě tam pochopíme, jaký je systém vztahu s zainteresovanými stranami a jasně tam vidíme, zda principy sociální odpovědnosti jsou skutečně používány, anebo zda jsou pouze deklarovány a potom konkrétně nedodržovány. Poslední připomínka. Pořád s ohledem na velké podniky. Pokud je o malé podniky, tak souhlasím s tím, co zde bylo řečeno. Nicméně u velkých podniků i řetězec subdodávek a dodávek, eh, to je velmi důležité měřítko. Podnik musí mít vztahy se všemi zainteresovanými stranami, ale především se svými dodavateli nebo subdodavateli. Někdy, pokud jde o státní zakázky, tak tam se to budeme snažit eh, omezit eh, tím odpovídajícím předpisem, ale pokud je o soukromá výběrová řízení, tak eh, tam to bude složitější. Všechny ty subjekty, které jsou součástí řetězce činnosti podniku, tak všechny vztahy s těmito subdodavateli a podobnými subjekty jsou velmi důležité při posuzování sociální odpovědnosti podniku. A proto si myslím, že i to by mělo být součástí hodnocení. Jak podle mě správně navrhl náš zpravodaj. Děkuji mnohokrát a nyní paní kolegyně Tajn. Děkuji. Nejdříve bych také chtěla poděkovat oběma zpravodajům. Pro mě eh, ta nejdůležitější věc té zprávy, co to je, hm, vedle těch 26 bodů, které byly zvoněny, to je to, eh, ten vývoj CSR, na kterém by se měly podílet vedoucí úlohou sami podniky. Já si myslím, že bychom skutečně měli zůstat od toho dobrovolného přístupu, nemít tam uh, Eh, regulační mechanismy. Pokud tady máme inteligentní dopravní systémy, eh, ekologické, biologicky odbouratelné produkty, pokud jsou tady, tady to zmiňovány, já si myslím, že je v zájmu podniků, aby tedy vyvíjeli takovéto produkty a dopravní systémy. A myslím si, že to je ten velký příspěvek eh, Eh, podniku Je to více, než kdyby chtěli udělat něco pro CSR. Takže já si myslím, že podniky nepotřebují pomoc ani pomise, ani parlamentu, že to dělají se svých vlastních eh, výsostních finančních zájmů. Neměli bychom tedy tady zacházet příliš daleko. Když řekneme, že CSR trh by měl eh, odměňovat silněji, tak musím říci, že to je takové zbožné přání otcem myšlenky. Když se na to podíváme z konkrétního hlediska, jak to vypadá u spotřebitelů, těch zákazníků, u nakupujících, jistě existují e, jisté skupiny spotřebitelů, které mají odpovědné finanční prostředky, aby mohli finančně utvořit v rámci nákupu produktu e, opatření CSR a tak to je odměnit, ale ukázalo se, mohu hovořit pouze za Německo, že většina spotřebitelů, většina obyvatelstva takovýto postup postoj nemá. Eh, momentálně eh, došlo k tomu obrovskému požáru, mám pocit, že to bylo v Pákistánu, bylo se to v tisku, bylo tam 150 eh, mrtvých a v těchto továrnách šily tedy a zaměstnanci produkty pro řetězce H&M a C&A ty měly veškeré certifikáty EU, veškeré standardy údajně dodržovaly a přesto tam došlo k tomu strašlivému požáru, který by se rozhodně u nás stát takto nemohl. Tak to je přesně ten rozdíl mezi teorií a praxí, jak se to zde zmiňovalo, že například Čína a Indie mají vyšší standardy či lepší předpisy, já se v tom přesně nevyznám, je to možné, ale já k tomu chci říct si pouze toto. Možná to tam mají krásně napsáno na papíře, jako v té továrně v Pákistánu, ale ta praxe prostě vypadá úplně jinak. A já si myslím, že v Evropě možná na papíře toho tolik nemáme, ale o to eh, je ta naše praxe mnohem lepší než praxe a praktická situace v Indii či v Číně. A tady E, nechci, aby tady bylo nějaké povinné vykazování, protože to stojí mnoho peněz, nějaké zprávy. Možná to jsou správná opatření, ale je to skutečně vhodné v současné době, v době krize většina podniků a většinou to máme černé na bílém. V současné době není konkurenceschopná mimo EU malé procento podniků je konkurenceschopné mimo EU a naším úkolem by mělo je, být učinit tyto podniky znovu konkurenceschopnými a ne jim zavádět další povinné zprávy, které jim budou zvyšovat náklady. A když se podívám v jednotliv, jednotlivě na ty různé návrhy, které jsou také velice nákladné, například číslo čtyři, kde komise říká, že tam mají být nějaká opatření, která povedou k posílení uh, Eh, důvěry občanů v CSR. Takovéto opat, to opatření prostě stojí mnoho peněz. Ve právě se uvádí, že to se týče veřejných dodávek, že by se tam mělo hm, odstranit to kritérium podle nejnižší ceny. Eh, o tom jsme také již hovořili a měla jsem pocit, že jsme se dohodli na tom, eh, tady to nadnešli švédští kolegové a další, také paní Lichtenbergová, že jsme se dohodli na tom, že něco takového zaručit, tím, že skutečně si tam dáme tu odpovídající zadávku, zakázku, zaručit to, jak vypadá ten minimální plat a tak dále, přesně si to analyzovat, že je to obtížné a dále odstavec 20. To se týká strukturálních fondů, které mají být také uplatněny i pro CSE. Když se tady podívám na ten současný stav, strukturálních fondů, jak se to okleštuje, jak to nikdo do toho nechce vkládat prostředky do rozpočtu, tak se opravdu divím, že my tady máme dodatečnou, ú, dodatečnou úlohu pro strukturální fondy, kterou tam chceme nově zavést a která eh, hospodářství v podstatě nic nepřinese. Opět říkám, je to takový přízbou zbožné přání otce myšlenky dále. Další odstavec, který se věnuje k nějakým Eh, databankám, kde se budou uchovávat konkrétní opatření, které se týkají CSR. My se tady eh, děláme obdobné případy, díváme se na to, co by tedy podnikům eh, pomohlo, co ne. Eh, hovořili jsme o propojování obchodních rejstříků, to by podnikům velice pomohlo, byla by to obrovská databáze, ale bylo by to ve prospěch podniků. A tady chceme zavádět další nové databáze. To vše se pojí s obrovskými náklady, to prostě musí někdo zaplatit konkrétně. Dále tady mají být příručky vytvořeny pro malé a střední podniky, to je také krásný nápad, ale já se ptám, kdo to konkrétně zaplatí. Kdo bude konkrétně platit za ty četné nové pracovníky na komisi, které za to budou odpovídat, které se tomu budou věnovat, které budou kontrolovat, zda se ty veškeré body, které tam máme, dodržují. Kdo to bude platit? Takže pozor na to, když si něco napíšeme do zprávy, tak bychom si vždy měli rozmyslet, jak to budeme financovat. Mám pocit, že naše celá diskuze na právním výboru zde eh, se koná zcela nezávisle na rozpočtových vyjednáváních a takto k tomu přistupovat nelze, to je prostě iluzorní. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Niebler. Ja, vielen Dank, Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla ještě jednou poděkovat panu Baldasaremu zejména za návrh eh, usnesení a také děkuji panu Havitovi za jeho velice eh, zajímavé a podrobné informace. Budu velice stručná. Pro mě v tom návrhu usnesení eh, je Důležitá jedna věc je to pasáž odstavec 12, ve které se potrhuje, že sociálně ekologické eh, úvahy by měly být lépe zohledněny v rámci zadávání veřejných zakázek, mělo by se to tam integrovat eh, i tedy v rámci hm, zadávání veřejných docházek v budoucnosti by tedy mělo toto sehrávat roli. Jak přesně, o tom se ještě musíme pobavit, ale myslím si, že je to velice dobrý přístup, když chceme z CSR učinit záležitost, která bude schopná jak si obstát na trhu. A jak říkala paní Tarin, opravdu přece nám nejde o to, abychom tady měli další byrokracii, další povinnosti předkládat zprávy a tak dále. Opravdu by bylo možná lepší za se vydat cestou těch veřejných zakázek a tímto způsobem do celé věci vnést právě tento aspekt sociální odpovědnosti podniků. A druhá věc, a tím již končím, transparentnost, to je všechno v pořádku, ale jak jsem již řekla, nesmíme do toho vnášet žádnou další zbytečnou byrokracii a byrokratická opatření. Pane Baldazare, vy to ve vašem návrhu několikrát jasně formulujete, že to nesmí vést k nárůstu byrokratické zátěže. A velice se mi také líbí na vašich úvahách to, že říkáte, že podniky nepotřebují přebírat úkoly státních orgánů. To je z mého pohledu velice důležité. A když zůstaneme dokážeme, na, nebo když se dokážeme shodnout na bázi této linie a přijmeme naš, na, naše doporučení ohledně návrhu usnesení jako výbor, tak si myslím, že to bude vybraná věc. Děkuji předseda, na závěr kolega Baldassare. No, molto breve, io ringrazio tutti i colleghi dei loro interventi, li sollecito davvero a, con, a ulteriori contributi su questo documento, anche perché paradossalmente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 já děkuji za příspěvek k tomuto tématu, které vyvolává velký zájem v tomto parlamentu. Je to velmi zajímavé, velmi zajímavé, že veřejnost věnuje velkou pozornost tomuto tématu. Ale já si myslím, že ta otázka je zcela aktuální. A přítomnost podniků na trhu, aniž bychom tedy podniky zatěžovali nějakými administrativními úkoly, to nemůžeme chápat pouze jako otázku zisku. Podniky vždycky měly sociální odpovědnost a já si myslím, že to uvědomění si sociální odpovědnosti musí být rozhodně přítomno. Nesmíme to zatěžovat, ale myslím si, že když se podíváme na tiskovou kampaň, která probíhala před několika lety, týkalo se to podniků, které využívali dětskou pracovní sílu a tehdy tyto podniky zaznamenaly velký pokles svých prodejů, protože lidé jsou si vědomi této sociální odpovědnosti. Například eh, jeden italský podnik, eh, který je známý eh, konfekcí, tedy módou, včera předal svým zaměstnancům prémii ve výši 6 tisíc euro kvůli tomu, že jejich produkty byly velmi úspěšné. Možná je to trochu paternalistický přístup, nicméně v těchto podnicích je povědomí o tom, že je nutno dodržovat ekologické standardy, zajišťovat lepší pracovní podmínky. Proč jsem trval na tom, že nesmí být jediným kritériem nejnižší cena u výběrových řízení. Začlenil jsem to i do tohoto stanoviska, říkám to bez jakékoliv ironie. Máme zde tedy to šťastné Německo. Jako jednoho času jsme měli Austria Felix. V každém případě ty nejnižší ceny často jsou poskytovány na úkor pracovníků, na úkor přistěhovalců, na úkor špatné kvality služeb a používaných strojů. Takže když ty otázky propojíme, položíme si otázku, chceme pomoci těm nejlepším podnikům v Evropě, anebo chceme pomoci podnikům, které mají za cíl pouze peníze, vydělat si peníze. Od malých až po ty největší. I když Přitom přistupují největší principy, které se staly už společným majetkem. Kdybychom se zaměřovali pouze na maximální slevu nebo na minimální cenu, tak bychom všichni skončili u soudu. Protože když se všechny podniky budou snažit dosáhnout co nejnižší ceny, tak uh, už nebudou mít kde brát a budou muset někde ubírat. Takže to, co obsahuje v podstatě všechno. Chceme pomoci podnikům, nechceme všechno činit povinným, nicméně chceme pomoci těm podnikům, které to dělají, těm nejlepším podnikům, těm podnikům, které dodržují normy, těm podnikům, které jsou si vědomi své vlastní role. Podnikům, které zachovávají normy, používají co nejlepší materiály, dodržují pracovní smlouvy. Toto všechno to je zodpovědnost. Možná právě tyto prostředky, které takto budou ušetřeny, se vynaloží na založení dvou škol ve favelách, které jsou v okolí tohoto podniku. To jsou takové věci, které jsou možné, ale já rozhodně teď nechci někomu ukládat povinnosti, to vůbec není mým úkolem. Já se jen snažím dát komisi nástroje k tomu, aby se čím dál více prohlubovalo povědomí o sociální roli, kterou podniky mohou a musí hrát v naší Evropě. Takže já doufám, že dostanu celou řadu návrhů, aby ta naše práce byla vyjádřením všech požadavků a souhrnem všech názorů, které zde dnes zazněly a za něž vám děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Lhuta pro změňovací návrhy je 29.11.17.30. Tímto můžeme tento bod opustit a dostáváme se k dalšímu bodu, k další společné debatě a to jsou obě dvě zprávy kolegy Karima. Jedná se o povinný audit. Prosím, pane Karime, máte slovo. Chairman, thank you. Děkuji, pane předsedo. Mohu prosím nejprve poděkovat všem kolegům v našem výboru a dalším poslancům Evropského parlamentu, Eh, kteří se našli čas a věnovali se tomu předložit pozněcí návrhy, které nyní máme k dispozici, jak ke směrnici, tak k nařízení. Já bych, pane předsedo, navrhoval, abychom to vzali obojí naraz. Obdrželi jsme velký počet pozněcích návrhů k oběma zprávám, ale celkově eh, vnímám situaci jako pozbudivou. Eh, v jednotlivých článcích a poznacích návrzích k ním vidím podobné představy k tomu, co jsme na mysli, když jsem vypracovával návrh zprávy. Celá řada těch principů a přístupů, které jsem předložil kolegům ke zvážení, byly přijaty nebo dále rozpracovány a domnívám se, že toto společné chápání výzev eh, v oblasti eh, auditních standardů eh, jsou dobrým předpokladem pro dosažení kompromisního postoje, což poté nám poskytne, poskytne dobrý dobrou pozici do vyjednávání s radou. Nicméně je zde ještě pár oblastí, kde eh, bude třeba dále mezi sebou jednat, než se dobereme koncenzu. Eh, Řekl bych eh, na základě předložených poznacích návrhů, že je zde asi, pá, asi pět oblastí, které si vyžádají ještě další diskuse. Jednak to je definice PII, dále obsah auditních zpráv, zacházení s neaudit, přístup k neauditním službám, auditorským, eh, dále eh, ustavování či znovu ustavování statutárního auditora pro eh, PIE a na závěr ještě právní forma návrhu. Zda mají o nařízení, směrnici nebo směsici obou. Pane předsedo, stručně se dotknu některých z těchto problémů a poskytnu svůj předběžný pohled na věc, ale vzhledem k tomu, že už jsem o svém návrhu zprávy dlouze vystoupil v minulosti. Nyní dnes budu spíše naslouchat kolegům a budu se těšit na eh, argumenty, o které se opírají jejich pozměňovací návrhy. Eh, nejprve definice eh, subjektu veřejného zájmu. Zde, myslím, máme konvergenci mezi pohledem těch politických skupin. Jsem rád, že byly předloženy poznací návrhy, které jsou podobné mým vlastním, tak abychom z toho vypustili některé typy eh, investičních a dalších subjektů poskytujících finanční služby, aby tedy nespadaly do eh, této definice. Paní Tajn eh, zašla ještě dále a navrhuje vypustit i některé konkrétnější subjekty definované v návrhu. Velice rád projednám výhody toho zahrnout tyto subjekty do definice, ale s pohledem do budoucna bych také rád zopakoval to, co jsem <clears throat> již řekl při prezentaci své zprávy. Je třeba usilovat o konsistentnost s dalšími legislativními akty v této oblasti. Určitě směrnice o účetnictví by byla logickým eh, místem, ke kterému se takto opírat. Dále Jsou zde některé pozněcí návrhy, já bych byl velmi rád, kdyby se toho kolegové dotkli ve svých eh, vystoupeních, eh, které tedy navrhu něco jiného. Já eh, už jsem řekl, že se domnívám, že smíšený systém, kde tam máme jak profesní subjekty, tak samotné auditoři, auditory, kteří by zajišťovali především ehm, přeskum kvality auditu v menších firmách, Myslím si, že to je tedy dobrá cesta, jak udržet vysoký standard a jak také eh, zajistit, aby eh, příslušné orgány měly k dispozici aktualizované expertní poznatky eh, a kapacity. Dále jsou zde návrhy opět od paní Tajnové a také od paní Niblerové, ale doufám, že celkově se shodneme, jak postupovat v této věci. Dále k nářízení nejprve se dotknu Eh, auditních eh, zpráv. Eh, zde opět se naše stanoviska výrazně blíží, ale na některé oblasti bych, na některé body bych upozornil. Nejprve pan předseda Léne předložil několik poznacích návrhů, které mají zahrnout také zvážení některých aspektů zprávy managementu auditorem. Já chápu tuto logiku, Eh, že to vychází z paralelních jednání o směrnici o účetnictví, ale mám určité pochybnosti o tomto odstavci a bude mne zajímat názor kolegu. Eh, pan Masip předložil dvě drobné změny u odstavců H a L článku 22. Nejprve k odstavci H. Nejsem si jist, zda toto vnímám jako eh, cené informace pro akcionáře, zejména Eh, vzhledem k auditní metodice. Myslím, že toto jsou spíše informace toho druhu, které se snažíme vypustit z auditních eh, z kontrolních zpráv. Eh, spíše jde <clears throat> o informace, o to poskytovat informace konkrétně celé na potřeby akcionářů a vůbec investorů. Podobně poznací návrh odstavce L. Můj názor je takový, že můj navrhovaný poznací návrh k tomuto odstavci Eh, lépe rozpracovává koncepci tzv. trvání podniku going concern. Samozřejmě jsem připraven to s kolegou dále projednat a dohodnout se, zda formulace, kterou navrhuji já, eh, ošetřuje to, co měl kolega na mysli. Dále, pokud je o neauditorské služby, pane předsedo, tady máme celou řadu otázek, eh, celou řadu otázníků. Myslím si, že široce se shodujeme na struktuře na nejširší struktuře článku 10, měli bychom být, měli bychom mít černou listinu neauditních služeb, které by neměl poskytovat auditor subjektu veřejného zájmu. Konkrétní obsah této černé listiny všem bude třeba projednat, stanovit. Nicméně jsem rád, že celkově dochází k harmonizaci ASPA etického kodexu ASPA, na čem, o čem jsem opíral svůj pozměňovací návrh. Budeme muset projednat ještě některé konkrétní služby, zejména daňové poradenství. Některé pozměňovací návrhy navrhují eh, zákaz u služeb, které jdou nad rámec eh, prezentace alternativních daňových řešení. Toto je třeba ještě důkladně zvážit. Dále, kolegové, pokud je o eh, kontraktaci neauditních služeb, jsou zde některé poznací návrhy, například eh, od ALDE výběrová řízení na neauditorské služby, neauditní služby. Eh, jiní eh, chtějí znovu zavést strop na poplatky za neauditní služby. Jeden kolega navrhuje ještě něco odvážnějšího, co by umožnilo účast i menších firm na tomto trhu, tomto segmentu trhu. Já chápu cíle těchto návrhů a určitě mám pochopení pro tyto Eh, názory na věc, ale nejsem eh, přesvědčen, že jsme ještě, že jsme se již dobrali nejlepšího možného postupu eh, u této problematiky. Opět se budu těšit na názory kolegů v dnešní diskusi. pokud o ustavení, či znovu ustavení, či případně rotaci, nebo jinými slovy rotaci. Samozřejmě je zde celá řada konkrétních návrhů, jak, jak tento systém nastavit a definitivní návrh bude určitě výsledkem kompromisu. Jak jsem již dříve uvedla, nesouhlasím v komisi v tom, že by povinná rotace měla být standardní metodou pro ustavení eh, pro volbu auditora. Domnívám se, že auditní výbory a akcionáři eh, jsou eh, v nejlepší pozici pro to, aby vyhodnotili auditora podniktu a jeho způsobilost pro daný úkol. To je pohled, který se mnou sdílí řada kolegů v tomto výboru a to napříč politickým spektrem. Nicméně vím, že řada kolegů navrhl, navrhla povinné Eh, období, po kterém musí dojít k rotaci. Eh, tento názor musíme také zohlednit. Zatím ještě nejsem v pozici, abych navrhl eh, řešení pro tento problém. Nicméně domnívám se, že kompromis u této věci nebude nemožný a jsem připraven naslouchat návrhům i pro toto téma. A ještě na závěr stručně k právní formě tohoto návrhu, tohoto legislativního aktu a tím již uzavřu. Chci konkrétně poděkovat paní Tajné a panu Stojanovovi eh, za jejich odvážné poznací návrhy vypustit celé nařízení. A také, pane předsedo, chci poděkovat vám eh, za vaše návrhy eh, posunout články nebo vyměnit některé články mezi směrnicí a nařízením. Já už jsem v minulosti uvedl, že nenutně souhlasím s využitím nařízení, s využíváním nařízení v celé řadě Eh, oblasti, kterých se týká těchto návrh a pokud vím, tento názor se mnou sdílí i řada lidí v radě. Ehm, Naváží není tedy v další práci naváže na pozměňovací návrhy a eh, velmi rád přepracuje některé své návrhy do nových ustanovení směrnice, pokud eh, ve výboru bude panovat schoda ohledně takového toho postupu. A tím tedy uzavřu, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ještě jednou děkuji všem za čas a pozornost, kterou věnovali těmto důležitým návrhům. Děkuji. Danke, eh, kolege Karim. Děkuji kolegu Karimovi a nyní má slovo kolega Masip, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také kolegovi Karimovi, kterého si velmi cením. Cílem mých pozměňovacích návrhů je na pomoci tomu, aby tento parlament přijal návrh eh, komisaře Barniera, který je odvážný a potřebný. Mě překvapuje, že tolik lidí z jeho vlastní strany EPP chce tento návrh eh, oslabit. Vyškrtává z toho článek po článku a vůbec nebere v úvahu to, že je nutno přizpůsobit eh, prostředky cílu. My návrhy, moje návrhy jsou pragmatické, a zaměřují se na to, aby se Barnierův návrh přizpůsobil tak, aby byl zachován jeho duch. Je nevyhnutelné teď tady upozornit na dva body. Jak říkal i komisař Barnier, audit musí být auditem. To znamená, že auditor musí být co nejblíže skutečnosti. A z toho, co zde bylo řečeno, já také vyvozuji, že auditor musí být auditorem a ne nějakým konzultantem, který prodává také auditní služby. Pokud půjdeme touto cestou, tak ohrozíme kvalitu a nezávislost auditu. Myslím, že je nezbytné, aby existoval limit pro služby, které nejsou auditními službami, které může tedy auditor poskytovat svému klientovi, kterému provádí audit. Komise navrhovala 10%, já 15 a 20% v případě společného auditu. Navrhuji velmi inovativní opatření, aby se určilo období na rotaci. Rotace bude povinná jednou za sedm let. Pokud nebude probíhat společný audit, v tom případě by byla povinná tato změna, tato rotace za 12 let. Také by měla existovat rotace úkolů v rámci společného auditu. To by potom bylo povinné za 17 let. Já bych tomu říkal 7 plus 5 plus pět. Sedm let běžná rotace plus pět, pokud eh, probíhá společný audit, eh, plus dalších pět, eh, pokud existuje rotace úkolů v rámci společného auditu. Můj návrh zavádí povinnou rotaci, která zajistí nezávislost auditorů a brání tomu, aby auditor a klient mezi sebou navázali příliš blízké vztahy, jak už říká ve své zprávě i kolega Karim. Můj návrh Navíc také umožňuje auditorovi zůstat, pokud do toho může vnést také nový pohled. Můj návrh rozhodně není rigidní, naopak dáváme auditorovi flexibilitu, aby byl flexibilní, pružný a aby byl schopen přizpůsobit se a spolupracovat s dalšími auditními firmami. Kromě toho umožňujeme těmto novým auditorským firmám, aby získali zkušenost v oblastech, kde je dnes těžký přístup. Tímto způsobem bojujeme proti oligopolistické tendenci na trhu, která omezila počet hlavních aktérů z osmi na ty čtyři největší Big Four, které dnes existují. Dámy a pánové, pokud eh, nebudeme jednat dnes a neprovedeme zásadní reformu trhu s audity, tak se dostaneme do situace, v jaké už jsme byli za finanční krize. Nebude zde volná soutěž a budeme mít auditní zprávy, které nebudou eh, mít zaručeny nezávislost. Pokud je o Španěly, co se stalo s finančním sektorem? Měli jsme 56 a najednou máme 15 bank. Za čtyři roky to byla opravdu dramatická redukce. A to vše s požehnáním Deloitte Espana s naším auditorem, o kterém dnes španělské noviny píší, že je zapleten do celé řady evropských záležitostí. Já bych se vyjádřil k něčemu, co nám tento týden téměř uniklo. Ministr vnitra bývalé, no ministrině vnitra bývalé Aznarovy vlády Angela Seves před madridským soudcem deklarovala svou stížnost, že Deloitte ji neinformoval o té díře. Nevím, kdo má pravdu, ale Angela Seves nebo auditor se mílí a je v rozporu s fakty a realitou. A to mě velmi znepokojuje. Jako člen jiné politické rodiny a jiné politické strany si opravdu uvědomuji, že je to problém, protože Bankia má opravdu díru, která má dopad na celou Evropu a Deloitte byl tím auditorem. Dámy a pánové, pokud neprovedeme zásadní reformu trhu s audity, tak se dostaneme do situace, v jaké už jsme byli ze finanční krize. Nebudeme mít volnou soutěž a auditní zprávy nebudou nezávislé. Audity musí být nezávislé a kvalitní. A kvalita, dámy a pánové, za kvalitu se platí. Auditní zprávy byly vždycky drahé a budou drahé. Pokud nesplní svůj cíl, to znamená, pokud tedy neověří pravdivost účtu auditovaných podniků. Reforma auditu je závěr vyvrcholení reformy finančních trhů kterou tento parlament tak úspěšně provedl ve spolupráci s dalšími institucemi Unie. Já si myslím, že musíme věnovat velkou pozornost tomu, co říká pan komisař Barnier. Takže kolega Bodu. Děkuji, kolega Bodu. Da, mulțumesc. După cum știți... Děkuji mnohokrát. Jak víte, je zde nějakých 900 poznacích návrhů, které byly předloženy k oběma návrhům a já doufám, že po diskusi, po jednání se zpravodajem se dobereme kompromisu. Zbývá ještě 4-5 klíčových oblastí k projednání, kde je třeba nalézt řešení. Ostatní věci jsou snazší. No, pokud je o tyto čtyři či pět klíčových eh, problémů. Problém je v tom, potíž je v tom, že máme, že byly předloženy tady poznací návrhy, které jsou naprosto protichudné. Že jsou kolegové, kteří jsou naprosto proti návrhu zpravodaje, eh, a to navíc eh, ve všech politických skupinách, v různých politických skupinách. Takže jednotlivá stanoviska kolegů překračují i striktně politické či národní hranice. A to znamená, musíme počítat s dosti živou diskusí. Já nyní proberu eh, tyto jednotlivé hlavní aspekty, kde ještě musíme hledat řešení a sledujeme to s velkým zájmem. Pokud je o služby, tak jak jsou definovány komisí, auditní, neauditní, u auditních služeb jde o čistý audit, a také služby spojené s auditem. Já si myslím, že to je dobré třídění, dobrá klasifikace, ale uvítal bych jiné členění, protože že vycházíme z toho, jak tyto služby definujeme. Já bych tady navrhl jinou klasifikaci. protože služby spojené s auditem nalezáme i v jiných kategoriích. Zároveň nechápu, co je smyslem stanovení Prahu, nějakého limitu u služeb spojených s auditem. Právě proto se tyto služby nazývají spojené eh, s auditem, s auditní činností, protože jde o služby vykonávané auditorem a tuto oblast bychom neměli nějak omezovat. Například eh, jde-li o eh, jde o fairness opinion, tedy výrok o tom, zda uh, učte, učeně se věrně zobrazuje skutečnost, nebo pokud je o zákaz jiných než auditních služeb realizovaných auditorem pro auditovaný subjekt. Po dlouhé diskusi s investory, s členy eh, auditních výborů eh, se domnívám, že nejlepším řešením by bylo, abychom zle, z, posílili pravomoci výboru pro audit, tak aby tyto výbory mohly rozhodnout o tom, zda neauditní služby mohou či nesmí být realizovány stejným auditorem. Často totiž podniky hledají jiného dodavatele pro neauditorské služby. A na závěr jsou to samotní eh, eh, dodavatelé, samotní auditoři, kteří si přejí, aby jednotlivé kategorie služeb byly velmi jasně definovány. Samozřejmě, že zavádět jiné kategorie než auditní a neauditní služby by bylo nadměrné, nešlo by to správným eh, směrem. Myslím, že se tím nezlepšila kvalita auditu, protože v současné době myslím, že problém je v kvalitě auditu. Eh, on sice často je kvalitní, ale eh, problémy, které jsem já skonstatoval v aktuální situaci a něk- eh, další kolegové se mnou sdílejí můj názor. Ten hlavní problém spočívá v koncentraci na trhu. Je zde, jsou zde pouze čtyři velké auditní firmy, které zabírají značnou část trhu. Tato koncentrace na trhu má celou řadu různých důvodů, z nichž některé E, jsou spíše přirozené, jiné naopak e, jsou spojeny s komisí, která při úpadku firmy Arthur Anderson přistoupila na to, že služby této společnosti převezmou ostatní čtyři velké auditní firmy, které tehdy na trhu působily. E, taková je tedy minulost. Nyní se zaměříme na to, jak situaci řešit, protože je evidentní, že koncentrace u těchto služeb je na trhu příliš vysoká. Eh, takže podívejme se na možnosti, které zmiňoval, eh, eh, jak zmiňoval kolega Karim, se objevily například v pozměňovacím návrhu, otevřít toto, tento trh také menším firmám. Jinak totiž tyto firmy nebudou mít někde možnost vstoupit na tyto trhy, které jsou ovládány velkými rodními společnostmi. Dále pokud je o povinnou rotaci, myslím si, že toto není řešení. Samozřejmě v jednáních se zpravodajem a těmi zpravodajmi. zpravodaj eh, jistě bychom se dobrali kompromisu o určitém o stanovení určitého počtu let, ale bylo zmiňováno 14 let, 25 let. Můj pohled by byl takový, že podnik, který již audit provádí, by se měl moci zúčastnit, měl mít možnost tady zúčastnit výběrového řízení, protože vyloučit jej z tohoto řízení eh, by nebylo v pořádku. Určitě každý musí mít možnost zúčastnit se výběrového řízení, včetně podniku, včetně té auditní firmy, která již má eh, s auditovaným subjektem smlouvu v dané době. Pokud je o dvojí audit, eh, myslím, že by měl být možný Eh, napovený pro podniky i pro členské státy. Členské státy, které již mají zaveden tento systém, by si je měly zachovat, měly být možnost je zachovat. Bylo by jistě eh, přehnané zakázat eh, členským státům v pokračování tohoto systému dvojího auditu. Dále pokud je o návrh převést, převést text nařízení do směrnice, Řada z těch, kteří předložili pozměňovací návrhy k nařízení, předložili ty též návrhy ke směrnici. Takže si říkám, že řada eh, těchto kolegů, včetně mne, si myslí, že nařízení by mohlo být eh, přeměněno, převedeno na směrnici. Paralelně k tomu tady běží jednání v radě, která musíme sledovat a Eh, uvidíme, jak eh, se vyvíje jednání v radě, stejně tak jako jak se eh, vyvíje jednání zde mezi mm, zpravodajem a stínovými zpravodaji. Samozřejmě pozice v radě i v parlamentu se vyvíjí u nás také na základě poznacích návrhů paní Tajnové a pana Stojanova a, a také poznacích návrhů předložených řadou poslanců, kteří předložili tedy stejné pozměňovací návrhy ke směrnici i k nařízení, patrně s cílem, aby pokud nakonec bude zvolena směrnice, aby tedy i priority obsažené v jejich poznacích návrzích se objevily ve směrnici. Já nevěřím na nadměrnou regulaci a nedomnívám se, že by byl nyní vhodný okamžik pro to přehánět to nějak s regulací, když Hlavním problémem pro evropské podniky je konkurenceschopnost a hlavní starostí Evropské unie je konkurenceschopnost Evropy ve světě. Pokud bychom eh, nadměrně regulovali tento trh, zvednou se ceny, zvýší se náklady a eh, návratnost pro investory se sníží a už tak nás trápí nedůvěra, nedostatečná důvěra Eh, investorů v naše trhy. Pokud je dále ztratíme, budeme mít sice úžasnou regulaci, ale eh, podniky budou delokalizovat do Číny. Takže těším se na další diskuse se stínovými zpravodaj, se zpravodajem a doufám, že konečný výsledek bude dobrý. Jistě nebude vyhovat všem, ale doufám, že eh, co možná maximálně nám bude vyhovat. Děkuji kolegovým bodům. Máme tady malý problém, máme pouze 10 minut regulárního času. Můžeme trochu přetáhnout, eh, to jež jsem již konzultoval s tlumočníky, ale celkově tady mám 6 eh, přihlášet o to vystoupit. Je to komplexní téma, není to jednoduché, a proto bych řekl, že mm, my e, se tady necháme vystoupit ty řečníky, jak to stihneme a pak v prosinci bychom se k tomuto tématu vrátili, protože si myslím, že se vyplatí se tomu věnovat a prodiskutovat. To tedy znamená, že bychom museli prodloužit lhůty, že to tedy nemůžeme stihnout do ledna, že nemůžeme hlasovat v lednu, že bychom hlasovali až v únoru nebo možná až v březnu, protože ještě třeba vypracovat kompromisní pozměňovací návrhy na základě toho, co bylo předloženo. To tedy z hlediska postupu, takže já bych tady pokračoval s naší rozpravou a potom v prosinci bychom to dali znovu na pořad jednání a pak bychom se dostali někdy ke kompromisům, které bychom prodiskutovali v lednu a hlasovat bychom mohli v únoru. Já si myslím, že je to opravdu rozumné k tomu takto přistoupit a ten čas prostě si na to vyhradit, protože je to velice komplexní otázka. Paní Regnerová, prosím. Děkuji. Pokusím se nehovořit příliš dlouho, tak aby se dostali ke slovu ještě další, aby jich bylo co nejvíce. Co se týče pana bodu, problémy nemáme příliš u, u, pouze u nadměrné regulace, ale také v případě, kdy je regulace málo nebo kdy je špatná. Toto je důležité téma a to nejenom pro náš výbor, ale celkově i pro Evropský parlament a jasně to dokazují i ty pozměňovací návrhy. Bylo jich více než 900. To jasně dokazuje, jak silné zájmy zatím jsou. Chtěla bych se připojit k tomu, co řekl kolega Antonio Masip Hidalgo a to plně a proto budu eh, moci být si stručnější a budu se soustředit na jeden aspekt, který je velmi specifický pro Rakousko, ale také pro Německo. A to je ten duální systém a problémy, které vznikají v této souvislosti právě s ohledem na tuto zprávu. Eh, neříkám to pouze svým jménem, a to záměrně, říkám to také jménem mého kolegy Bernarda Rabkaje, které, který v tomto směru přeložil, předložil pozměňovací návrhy, které se týkají nařízení. Jedná se o spolurozhodování systému, který máme v Rakousku a ještě ve výraznější podobě v Německu. A tady bych chtěla poukázat na to, pokud nyní v této zprávě se tedy budeme věnovat a budeme postupovat, musíme vždy zohlednit, že je to dozorčí rada, která pověřuje uh, který zadává eh, tu auditorskou zprávu a která potom v konečném důsledku eh, za toto odpovídá. Odpovídá za tuto kontrolní funkci a která potom eh, tuto zprávu rovněž um, ověřuje. A v německé a rakouské podnikatelské kultuře v celém ekonomickém systému je to tak hluboce zakotveno, že to Eh, eh, bude samozřejmě eh, něco, co budou oni, ty podniky chci mít i nadále, i když tedy bychom se shodli tady na té zprávě. Tedy jde tedy o to, aby i nadále mohla dozorčí rada plnit funkce, které plní posud. Tím nemám na mysli, že bychom měli mít nějaký vyšetřovací výbor či kontrolní výbor či výbor pro audit. Já si myslím, že tento výbor pro audit je možný, pokud neexistuje dozorčí rada. Pokud dozorčí rada existuje, neznamená to, že výbor pro audit nesmí existovat, ten může mít nějakou doprovodnou funkci, ale ta vlastní odpovědnost by měla zůstat i nadále v rukou dozorčí rady. Já to říkám ještě jednou, abych vyjasnila eh, ten kontext, eh, protože samozřejmě vím, že existují v jednotlivých členských státech velice různé podnikové hospodářské kultury a je třeba je vždy zohlednit. My tady máme tedy to právo spolurozhodování, spolurozhodování, které je velice hodnotné a které také pozitivně přispívá či může přispět ke kvalitě celého auditu. Druhá věc, ta se týká aktů v přenesené pravomosti. K tomu chci podotknout, že je jistě nutné je mínti, ano, to je přirozeně, ale ještě jednou chci potrhnout, že třeba, abychom je měli jaksi v rozumné míře, aby toho nebylo příliš. A z tohoto pohledu je třeba vyškrtnout jisté pasáže. A závěrečná poznámka, chtěla bych výslovně poděkovat za skvělé tlumočení do Němčiny, protože opravdu často mám dojem, že oni hovoří velice jasně, velice přesně a zároveň velmi rychle. Ještě jednou děkuji, děkuji kolegyně Tajn. Děkuji kolegyně a nyní... Ano, Děkuji mnohokrát kolegovi Karimovi, že pozměňovací návrhy uskupil tak věcně. Pane Karime, vy jste řekl, že jsem odvážná, to proto, že nechci nařízení. Myslím si, že to prostě odpovídá povaze věci. E, mně bylo sice předem řečeno, že se to v podstatě nedělá, že je to taková urážka, urážka komise. Já chci výslovně podotknout, že to není urážka. Já jsem poprvé k tomu přikročena v rámci těch tři a půl let, kdy zde působím jako podklankyně a to pouze z toho důvodu, že to je nutné. Já se věnuji tématu auditů již mnohem déle, než byla předložena zpráva z vlastní iniciativy. A to bylo asi před dvěma a půl lety. A já jsem eh, se setkala s tolika aktéry, s tolika lobbysty, jako nikdy při nějakém dalším návrhu právního předpisu. A nikdo, ani členský stát, i já jsem se setkala s zástupci několika členských států, což je také výjimka, žádný členský stát si nepřeje nařízení. Samozřejmě mou úlohou tady není chránit zájmy členských států, já jsem poslankyně, mou úlohou je chránit zájmy zainteresovaných stran. Žádný z podniků nevyslovil přání v tom smyslu, že by chtěl mít nařízení nezávisle na jejich velikosti. Nikdo z auditorů si nařízení nepřeje nezávisle na tom, zda se jedná o malé, střední či velké auditorské firmy. Nikdo si nařízení nepřeje. Nařízení si přeje výhradně komise. A já to vidím stejně jako pan Bodu. Když tady máme legislativní návrh, ke kterému přijde takové množství pozměňovacích návrhů 900 a jedná se o velice suché téma, které normálně nebudí žádné politické vášně, tak to prostě ukazuje, že návrh komise nebyl v pořádku když vidíme, že ty, že ty názory napříč frakcemi, napříč členskými státory jsou velice rozporuplné, tak to také jasně ukazuje, že je to téma, které musíme dopodrobna prodiskutovat. Děkuji kolegům za jejich eh, odhodlaný krok, že ho učinili a chci říci, že jakékoliv změny prosadíme a nezávisle na tom, kterým směrem půjdou ty změny, já opravdu apeluji na to, aby to byly změny směrnice. Abychom měli směrnici. Některé členské státy teprve před nedávnem a právě malé členské státy, těch se to týká, za ty bych chtěla hovořit. Netýká se to asi tak velkých členských států, netýká se to uh, Německa, mého členského státu, ani Velké Británie, ty vždy velice rychle prováděly směrnici, protože byla důležitá. Eh, já se ptám, je směrnice provedena, je integrovaná do práva členských států? V budoucnu bude muset auditor vždy zohledňovat tuto směrnici a bude muset jasně identifikovat, do jaké míry stávající úpravy byly eh, tedy provedeny do národního práva a tím eh, způsobem vytlačili stávající národní úpravu. Toto neslouží e, přehlednosti, vede to k právní nejasnosti a k právní nejistotě a proto to neexistuje žádný důvod. Proto není důvod tomu, abychom pracovali s nařízením a já si myslím, že my právě ve výboru pro právní záležitosti jsme povinni dodržovat zásadu subsidiarity. My musíme postupovat velice přesně a přísně, nesmíme to hodnotit nějak eh, podle našich pocitů, ale opravdu eh, je třeba mít to upravené tak, jak jsem říkala. Nyní k definicím. Ty definice byly vždy rozdílné. Eh, v mnoha legislativních záměrech EU. Specificky v Německu máme tu situaci, že máme velmi velké podniky a že u nás je velice silný mm, střední sektor eh, a my máme definici středního podnikatelského sektoru 500 zaměstnanců, ne 200. 50 jako na úrovni EU. Náš eh, středně velký podnikatelský sektor je na tom velice dobře, krize ho nezlomila, velice dobře dokázal se s krizí vypořádat. My jsme žádné problémy, žádné bubliny neměli a my si prostě nepřejeme, aby ta definice se změnila. Je třeba dát možnost členským státům, aby zohlednili vás specifika. Eh, bylo to tady řečeno, má předřečnice to zmiňovala s ohledem na to spolurozhodování, spolurčování a chci říci, a tím mám na mysli se zejména malé členské státy. Když se podíváte do těch stanovisek, eh, které jsem vypracovala, když někdo eh, přišel z nějakého malého členského státu a řekl mi například u nás prostě burza je nastavena jinak, u nás ty burzovní obchody prostě probíhají jinak než ve Frankfurtu a v Londýně, tak já jsem to vždycky i zohlednila, nemůžeme házet všechno do jednoho pytle a nemůžeme um, ty středně velké podniky v Německu, které jsou typicky rodinné podniky. Jsou to rodinné podniky a oni nejlépe vědí, oni mají nejlepší přehled, co se u nich v podniku děje Je mnohem lepší než nějaký auditor. A nejsou tam žádní podílníci, které by bylo možné nějak poškodit. Normálně je no, běžně rodina je 100% akcionář. A já se tedy ptá, prosím, aby se zohlednilo toto typické německé specifikum, aby na tyto podniky jsme nenavali nějakou naprosto nepotřebnou zátěž, která jim vůbec nic nepřinese, pouze to, že desítky tisíc eur budou muset naprosto zbytečně vynakládat za audity, které jim vůbec k ničemu nebudou. A nyní ještě k té diskuzici o té rotaci, o tom povinném střídání. Já jsem se doslechla, že Sociální demokraté si přejí 14, 13 let, pane Masiv, vy jste hovořil o tom 7 plus 5 plus 5, jestli to počítám rychle, to je 17 let. Já nevím, jak bychom se tady na to mohli dohodnout. Jestli tady budeme eh, eh, se eh, hádat o jednotlivé roky a dohodovat, to by pak bylo velice komplikované ale protože nám čas eh, postoupil, tak já tady to ukončím své vystoupení. Děkuji předseda, nejdříve pan Gargány, pan Kam. Karim a všichni ostatní se dostanou na řadu příště, protože eh, jinak to nemá smysl a na závěr ještě budeme muset eh, prodiskutovat několik technických věcí. Děkuji. Pane předsedo, já vycházím z úvahy, kterou zde podpořili kolegové, zejména pan Masip. Auditoři a auditní společnosti musí být schopni vydávat eh, objektivní, kvalitní a nezávislé posudky. A v tomto smyslu se ubírají všechny pozměňovací návrhy, které jsem předložil ohledně směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek a specifických požadavků na povinný audit subjektu veřejného zájmu. Eh, o tom ještě budeme diskutovat na prosincové schůzi, ale já bych chtěl přednést ještě takovou obecnější připomínku k problému, o kterém dnes hovoříme. Evropská finanční krize. Já si myslím, že důležitou roli v tom sehráli také účetní auditoři. Já si myslím, že to musíme otevřeně říci. V období 2007 až 2009 dali bankám klienty, kteří měli pozitivní posudky, nicméně neodpovídalo to pravdě, protože banky zaznamenaly podstatné ztráty. A to je problém, který musíme vzít v úvahu, když chceme mít všeobecný přehled. Samozřejmě, auditní společnosti nemohou být považovány za jediné vyniky, ale ukázali, že neplní své úkoly a to je hodnotí, hodnocení, ke kterému se ještě vrátíme. Já chci říct teď jednu konkrétní záležitost, abych upozornil na návrh, pozměňovací návrh k článku 10. Článek 10 nese název Zákaz poskytovat jiné než auditní služby. To tedy zdůrazňuji. Zdůrazňoval to i zpravodaj. A v tom textu se ale dospívá k jinému závěru. Jasné oddělení auditních služeb od eh, podpůrných eh, služeb a poradních služeb eh, je důležité auditní firmy, které provádějí audit subjektů veřejného zájmu, tak tam finanční služby, které souvisí s auditem a jiné služby, než je audit, tak tam je třeba, aby tyto služby byly poskytovány jiným subjektem, protože pouze tímto způsobem zajistíme objektivní posudek a vyhneme se střetu zájmu. To je věc, na kterou bych chtěl upozornit. Chtěl bych na to upozornit zpravodaje a kolegy. Auditní společnosti by se totiž mohly dostat do jasného střetu zájmu, a byli by v pokušení poskytnout klientům lepší hodnocení v případě, kdyby cítili povinnost zajistit, aby tento klient eh, dostal určitý posudek, eh, který se mu hodí podle těch konzultačních služeb eh, a jiných služeb, které mu tato firma poskytla. Já si myslím, že tyto věci musí být úplně oddělené. Uh, To znamená, že auditní služby musí být zcela nezávislé a tím pádem zde musí dojít k jasnému oddělení těchto služeb, aby nedošlo ke střetu zájmu. Děkuji. Děkuji, pan kolega Karim, k předběžnému závěru, protože v prosinci budeme pokračovat. Pane předsedo, kolik času máme? Eh, Nyní tedy, když všichni kolegové dostali o slovo, už se vzali slovo. Nestačí to, mám tady ještě čtyři zájemce o slovo, takže musíme nutně v každém případě v prosinci pokračovat a myslím si, že někteří se vyjádřili stručněji, než si v podstatě přáli, takže si myslím, že si naplánujeme minimálně ještě hodinu pro další rozpravu. Prosinci. Můžete, jako, možná by bylo, možná by bylo smysluplnější, kdybyste si také ponechal vás, svá závěrečná slova až na prosinec pokud chcete, já si myslím, že by to bylo smysluplné. Ano, dobrá, takže můžeme tento post uzavřít. E, ano, pane předsedo, právě proto na to upozorňuji, protože toto je velmi e, citlivá záležitost již od začátku a myslím si, že je jedině správné tedy e, víc to, že všichni by měli možnost se dostatečně vyslovit, než já učiním nějaký závěr. Myslím, že z procesního hlediska by toto bylo nejvhodnější. Výborně, budeme tady takto postupovat a budeme to mít znovu v prosinci na pořadu jednání na nějakém prominentním místě a nyní jsme v bodě 40, 24, co se týče subsidiarity, chci poukázat na ty tři stanoviska Eh, jinak se k tomu nemusí nic vysvětlovat. Eh, v paní Tajn v pořádku, bod různé, tam také nic nemám. Tedy na konec schůze musím eh, sdělit toto. Dnes odpoledne se tady setkáme, budeme mít mezi parlamentní setkání, které se bude týkat evropské právní úpravy prodeje. Začne to v 15 hodin, skončí v 18.30 a další schůze budeme mít v pondělí 17. prosince a v úterý 18. prosince zde v Bruselu.